Pokračujeme v zasedání Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 18. července tohoto roku. Mám pár sdělení. Jedno nás velmi znepokojilo a rozesmutnilo, protože jeden z našich kolegů, portugalský poslanec Andre Bradford eh, náhle zemřel. Tím pádem jeho strana jeho země a Evropský parlament přišli o jeho osobní a politický přínos. Byl velmi mladý, bylo mu 48 let. Svůj život věnoval občanským záležitostem, obhajobě demokracie, zhodnocování politické nezávislosti Azor byl uznáván a chválen všemi kvůli tomu, jak byl dobrým řečníkem, jak byl velmi politicky i kulturně vzdělán a že byl také etickou autoritou. Byl nedávno zvolen do Evropského parlamentu, měl před sebou novou a důležitou výzvu. Připomínáme si Andrého. Já vyjadřuji hluboký soucit a solidaritu jeho rodině, jeho přátelům, frakci SD a všem kolegům z Evropského parlamentu. Mám také další sdělení. Minulý týden došlo k velkým záplavám v Evropě, které postihly jihovýchod a střed Španělska. Ve Valenci, Alicante, Murci, Almerii, Grenadě, Albacínu a v oblasti Madridu se rozlily řeky. Šest lidí přišlo o život, desítky tisíc museli opustit své domovy a svá pracoviště. Jménem tohoto parlamentu chci vyjádřit soucit obětem, jejich rodinám. Vyjadřujeme svou solidaritu se všemi těmi, kteří byli postiženi těmito záplavami. Chci také vyjádřit naše uznání neúnavné práci záchranných složek, různých speciálních složek a všech dobrovolníků, kteří se účastní záchranných prací in memoriam našich kolegů a obětí ve Španělsku a také jako výraz blízkosti s jejich rodinami vás žádám, abyste povstali a dodrželi minutu ticha.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 Děkuji vám, pane předsedo. Minulý týden došlo k výměně vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem a já si myslím, že se musíme připojit k oslavě toho, že byl propuštěn Oleg Sencov a 30 ukrajinských námořníků. Ale myslím si, že tento parlament by měl také souhlasit s tím, že eh, kvůli tomu by se nemělo zapomenout na hledání pravdy o obětech letu MH17. Předání klíčového podezřelého pana Cemacha do Moskvy bylo velice bolestné nejen pro pro eh, oběti, ale i pro jejich rodiny. Já tady doufám, že Evropský parlament vyšle signál v tom smyslu, že přesto, že, že jsme solidární s Ukrajinou, ale že zároveň očekáváme, že Ukrajina bude plnit rezoluci OSN o hledání pachatelů, kteří jsou zodpovědní za sestřelení letu MH17. Děkuji, pane předsedo. Grazie. Děkuji, děkuji paní Piry. Zápis zasedání z 18. července 2019 a schválené texty byly rozdány. Máte k tomu nějaké připomínky? Pan Papadakis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v současné době Kypr je obklopen tureckým loďstvem. Obklíčen tureckým loďstvem. A kromě toho byly ve výlučné kyperské zóně postaveny platformy, kde se hledá ropa. A to je evropská, evropské území. A navíc se neustále hrozí, že se Turci dostanou do Famagusty, což je město, které je chráněno OSN i Evropským parlamentem, Evropskou unii. Evropský parlament musí jednat. Rada se rozhodla, že Turecku uloží sankce a parlament musí proto také jednat. Děkuji. Ptal jsem se, jestli máte připomínky k zápisu. Pokud ne, je tímto zápis schválen. po úmrtí pana Bradforda a poté, co Roberto Gualtieri byl jmenován ministrem hospodářství a financí Itálie, tak od 19. července a od 5. září 2019 jsou jejich místa volná. Zodpovědné úřady Dánska mě oznámili, že Marian Vin je zvolena do Evropského parlamentu místo Jepeho Kofoda od 2. července 2019. Odpovídající úřady Portugalska mě oznámili, že Isabel Karvajš byla zvolena do Evropského parlamentu místo pana Bradforda od 3. září 2019. Samozřejmě Vítám všechny nové kolegy, kteří se zasedají plnoprávně v Evropském parlamentu i v jeho orgánech podle podmínek, které stanoví jednací řád. Výbor Jury ověřil pověřovací listiny panu Anso a Arias Echeveria a navrhl schválení jejich mandátu od 4. 8. a 21. 5. 2019 až do 2. Eh, července. Máte někdo nějaké námitky? Pokud ne, tak jsou jejich mandáty tímto potvrzeny. Frakce EPPSD, Zelení, ED a EKR i nezařazení mě oznámili některá rozhodnutí, která se týkají změny obsazení delegací a výboru. Tato rozhodnutí budou součástí zápisu a vstoupí v platnost v okamžiku, kdy budou oznámeny výbory. Jury Tran a Empel předložili opravy k textům, které schválil parlament. Podle článku 241 odstavce 1 budou tyto opravy považovány za schválené, pokud do 24 hodin od jejich předložení minimální požadovaný počet poslanců nebo frakce nepožádá, aby se o ně hlasovalo. Tyto opravy jsou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu z dnešního zasedání. Výbor Kult se rozhodl, že zahájí meziinstitucionální jednání ještě před prvním čtením Rady podle článku 72 jednacího řádu. Stanoviska parlamentu přijatá v prvním čtení, která vytvářejí mandát pro tato jednání, jsou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání. Další oznámení se týká volby Evropského ombudsmana. 30. srpna 2019 v úředním věstníku byla zveřejněna výzva k předkládání kandidatur s cílem eh, zvolit nového evropského ombudsmana. 30. Eh, září 2019 je termín. 4. září jste ode mě dostali e-mail s dalšími informacemi. Rád bych připomněl, že podle článku 231 odstavce 2 jednacího řádu každá kandidatura musí mít podporu alespoň 40 poslanců, kteří budou představovat alespoň dva členské státy. Každý poslanec může podpořit pouze jednu kandidaturu. Pokud nějaký poslanec podpoří více kandidatur, tak žádná z nich nebude zohledněna. Jakmile je kandidatura předána předsedovi, není možno stáhnout nebo přidat eh, firm, tedy podpisy na podporu. Po uplynutí lhůty posoudíme přijatelnost kandidátů, předáme jejich kandidaturu petičnímu výboru, který na začátku prosince bude vést eh, slyšení, otevřená slyšení, která budou tedy otevřena všem poslancům. Volba nového ombudsmana je zatím naplánována na plenární zasedání v prosinci. A teď přistoupíme k pořadu jednání. Definitivní návrh pořadu jednání byl schválen 12. září podle článku 157 a byl rozdán všem poslancům. Teď se podíváme na pár změn. Po konzultacích s politickými frakcemi bych rád předložil následující návrh na změnu pořadu jednání. Týká se to úterka název eh, prohlášení komise o společném stanovisku Evropské unie k summitu OSN o klimatické akci, nebo tedy akci pro klima v New Yorku, by se měl změnit a měla by to být příprava summitu a summitu o cílích udržitelného rozvoje v New Yorku. Takže nejen klimatická akce, ale také udržitelné cíle. Máte nějaké námitky? Pokud ne, tak je tato změna přijata. V úterý frakce Zelení a GUE požádali, aby diskuze o prohlášeních Rady a Komise o lesních požárech v Amazonii byla završena usnesením o kterém se bude hlasovat ve čtvrtek dopoledne. Dávám slovo panu Lambercovi, pane předsedo. Prosím, představte tento návrh. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. To, co se odehrává v Amazonii, protože o tom nehovoříme v minulém čase, ale v přítomném čase, protože jsou tam masivní požáry v tomto regionu. To je problém celosvětového rozměru a je zcela legitimní, aby tento parlament o tom nejen debatoval, ale by se k tomu také vyslovil. Pokud se omezíme pouze na to, že tu situaci odsoudíme a nevyvodíme z toho žádné závěry, tak si budou lidé v Amazonii říkat, Evropa je tygr, který nekouše. Takže si myslím, že je důležité, abychom uzavřeli debatu usnesením. kde vyvodíme závěry, které musíme přijmout, pokud Brazílie nepřijme žádná opatření. Já si myslím, že případ Amazonie se dotýká nás všech. Není to jen celosvětové dědictví, je to také důležitý prvek boje proti klimatickým změnám. A my tu situaci nemůžeme nechat bez důsledku, takže prosím, abyste hlasovali o tom, že ve čtvrtek tento parlament přijme usnesení, kde jasně řekneme, jaké závěry chceme z této situace vyvodit. Děkuji. Chce někdo vystoupit proti? Chce někdo vystoupit proti tomuto návrhu? Ne. Takže teď budeme hlasovat o této žádosti jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne. Hanno votato tutti la votazione. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Respinta. Zamítnuto. Takže Pořad jednání zůstane nezměněn. Pořád ještě v úterý ID a GUE požádali, co se děje. Paní Kretu, co se stalo? Prosím, paní Kretu. Il mikrofono. Mikrofon. Já se omlouvám, ale mm, já jsem hlasovala pro, moje karta nefunguje. Nefunguje mi zařízení. Bereme to v úvahu, bereme to na vědomí. Děkuji. V úterý. Frakce ID a GUE požádali, aby diskuze a hlasování o zprávě pana Gualtieriho o jmenování prezidenta Evropské centrální banky tedy prezidentky Christine Lagarde, byly odloženy na první říjnové zasedání, aby paní Lagarde mohla být přítomna. Dávám slovo panu Bay, aby předložil tuto žádost jménem ID. Merci, Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, milí kolegové, kolegyně. My samozřejmě počítáme s tím hlasováním za přítomnosti paní Lagardové. Bylo to plánováno již dlouho, je to debata, která je důležitá a Ovšem, bohužel, paní Lagardová musí zůstat ve Washingtonu, nebude tedy přítomná a proto teda chceme, aby došlo samozřejmě, pokud jde o toto slyšení, tak bohužel by nemohlo proběhnout. Velice často v podstatě vlastně v parlamentu se pouze musí potvrzovat, eh, potvrzovat rozhodnutí, která se dělají někde jinde. My si myslíme, že to je skutečně v podstatě pohrdání jedinou institucí Evropské unie, která je volená, čili to si skutečně myslíme, že je nepřípustné, pokud jde o boj proti inflaci a tak dále. Všechny tyto důležité věci, které mají dopad na zaměstnanost, na všechny ekonomické záležitosti. Toto jsou velice důležité rozpravy a právě proto si myslíme, že paní Lagardová by měla debatovat zde u nás v Evropském parlamentu, měla by být přítomná a aby poté teda probíhalo i hlasování. To znamená, že to musíme odložit, to, co bylo plánováno na zítra. Děkuji. Eh. Děkuji. Chce někdo vystoupit proti? Není. Pan Lambert požádal o slovo. Já s tím nesouhlasím skutečně s tímto argumentem. Hovoří se tam o určitých procedurách postupu, tam se hovoří o tom, že to slyšení kandidátky v rámci daného výboru, to znamená u nás v Evropském parlamentu skutečně, aby proběhlo paní Lagardová byla k dispozici. Čili já si myslím, že pravidla byla samozřejmě respektována a zároveň, pokud jde o hlasování, tak to by mělo proběhnout na plenárce. Ovšem rád bych obrátil vaši pozornost i na to, že paní Lagarde řekla, že v podstatě souhlasí s tím, že se zúčastní plenárního zasedání, i když není nucena podle pravidel to udělat. A pokud my chceme skutečně využít této příležitosti a vylepšit ještě tento profil, aby teda došlo k této rozprávě s kandidátkou na prezidentku banky, tak to je samozřejmě dobré, ale paní Lagardová samozřejmě musí být ve Washingtonu. My víme, že to je odůvodnit na absence, čili nejde o to, že by nás nerespektovala. Ovšem, pokud zítra teda neproběhne tato rozprava, mm, tak si myslím, že by samozřejmě bez ní tak samozřejmě, že to teda nebude mít žádný smysl. Já si myslím, že to by prostě dávalo smysl pouze, pokud by to byl určitý konsenzus našeho parlamentu, pokud jde o e, rozpravu a hlasování v říjnu. Všem, pokud budeme teda tvrdit, že v podstatě samozřejmě nás nerespektuje a proto zde nebude, tak my se k tomu nemůžeme připojit. Prostě uh, je to, eh, jsou všechno podle mě odpovídá pravidlům a pokud jde o mm, hlasování bez její přítomnosti, pokud chceme vést nějakou rozpravu ohledně měnové politiky Evropské unie, tak proč ne? To můžeme samozřejmě, toto sice nebylo formulováno na konferenci předsedů a ani dneska to nebylo tímto způsobem rozhodnuto. Děkuji. Děkuji. Také paní Obry se hlásila, chtěla k tomu něco dodat? Merci, merci. Děkuji za slovo. Já jsem chtěla pouze říci, pokud je o požadavek levice Evropského parlamentu na základě 103 tohoto pravidla, kde se hovoří o tom, že pokud jde o kandidátku, tak tam by v podstatě, ona by měla být k dispozici dva měsíce před tím slyšením, čili my máme vlastně do 4.11. čas, protože devátý došlo k, eh, k tomuto jednání, to znamená, že máme ještě dvě plenární zasedání, která nám umožní, aby proběhla tato rozprava za, z její přítomnosti nebo bez její přítomnosti. My samozřejmě očekáváme, že to bude žena, která bude zodpovědná za veškerou tuto politiku Evropské unie. Ano, samozřejmě. My víme, že velice často se nedochází k vyslyšení našich lidí v tomto ohledu a my zde představujeme evropský lid a právě proto Evropská centrální banka by měla naslouchat i nám, protože příliš často naslouchá pouze finančním trhům. Čili skutečně si myslím, že nemůžeme odmítnout takovou rozpravu za přítomnosti paní Lagardové, to si myslím, že je zásadní, protože to jsou věci, které jsou zásadní i pro budoucnost celé naší planety, pro náš lid a právě proto si myslím, že je důležité, aby ta rozprava proběhla za její přítomnosti. Děkuji. Děkuji. Žádost byla předložena a teď budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. No votato tutti. Hlasovali všichni. Končím hlasování. votazione. Respinta. Zamítnuto. Pořad jednání zůstává nezměněn. Allora, allora, c'è un problema elettronico. Máme elektronický problém. Pro Teď mi to někdo odstranil. Volevo leggere prima il risultato. Chtěl jsem nejdřív přečíst výsledky. Sul tabellone principale. Na hlavní tabuli se hlasování, nebo tedy hlasy proti, objevovali jako ti, kteří se zdrželi. Takže proto vám to nebylo jasné. Tam byla chyba v tom. Elektronické systémy byly trochu zmatené. Takže 175 hlasů pro. Prosím, pane Bulmane. Pane předsedo, ale v sále panoval ten dojem, e, jako by došlo k nějakému elektronickému zmatku u žádosti zelených ohledně otázky, jestli máme e, spojit téma Amazonie s usnesením. Ani tam to nebylo úplně věrohodné, jestli ten výsledek, který ukázala elektronika, opravdu odpovídal tomu, jak se hlasovalo v sále. Já bych vás chtěl prosit, abyste i toto hlasování nechal opakovat, protože není možné, e, abychom to nechali tady, no, abych stroskotalo na technické chybě. Allora, i risultati... Výsledky. Pokud jde o rozpravu o zprávě Gualtieri pro 175, proti 274, zdrželo se 10. Žádost je tedy zamítnuta a pořad jednání zůstává nezměněn. Pokud jde o výsledek hlasování o žádosti, která se týkala Amazonie, tak bylo 192 hlasů pro, 228 proti a 13 se zdrželo. Úterý. Frakce Rinu požádala, aby usnesení, kterým se završuje diskuze o prohlášení Rady a Komise o vměšování se do voleb a o dezinformaci v národních demokratických procesech a v evropském procesu, aby to bylo tedy odloženo na první říjnové zasedání. Teď dám slovo tomu, kdo chce podpořit eh, tuto žádost. Prosím. Non c'è nessuno? Nikdo. Paní Intveld. Takže já si myslím, že to je velice jednoduché. Je, myslím, dobré, aby proběhla tato rozpráva všem návrh usnesení. Ještě potřebuje trochu více času, je to kontroverzní, citlivé téma, musíme to opravdu udělat důsledně. Čili ano, rozpráva může proběhnout, ovšem na tom usnesení budeme pracovat na, té, na dalším plenárním zasedání. Děkuji paní Intveld. Vystoupení proti? Prosím, paní Piry. Tato iniciativa přišla ze strany SAD a já jsem ráda, že je zde velká většina, která chce, aby to bylo na pořadu jednání, je-li potřebné, abychom zajistili to, že opravdu budeme sjednoceni, vytvoříme zvláštní výbor příští týden, tak to můžeme odložit ovšem. Já si myslím, že ten výsledek je negativní a v tom případě si myslím, že by ta rozprava mohla proběhnout eh, zítra a potom hlasování příští týden. Děkuji. Takže jsme si vyslechli obě vystoupení a teď budeme hlasovat. Hlasujeme zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď středa. Frakce EPP požádala, aby diskuse o prohlášení Rady a Komise o významu evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy byla ukončena usnesením, o kterém se bude hlasovat ve čtvrtek. Dávám slovo panu Gálerovi, aby prezentoval jménem EPP tuto žádost. Prosím. Děkuji vám pane předsedající Podle dobré tradice eh, pamatovat v tomto parlamentu na významná jubilea. Navrhujeme formou debaty a usnesení eh, oslavit 80. Eh, výročí paktu Molotov-Ribbentrop známého také jako pakt Hitler-Stalin tak, jako jsme to učinili také před deseti lety na základě širokého konsenzu. Myslím si, že následky tohoto paktu byly fatální pro celý kontinent a jsou citelné až dodnes částečně. A myslíme si, že tomuto smutnému faktu přísluší vést o něm debatu s usnesením. Děkuji vám. Děkuji, pane Gálere. Kdo je proti? Chce někdo vystoupit proti? Nikdo není proti? O slovo požádala paní Dali, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že bychom chtěli ponechat titul, který je v, Evrops- který je v pořadu jednání, tedy důležitost evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy. A potom eh, žádáme, aby se hlasovalo o usnesení na plenárním zasedání v říjnu 1. Je to velice citlivé téma a chtěli bychom mít dost času na to, abychom na tom usnesení pečlivě pracovali. Ale my musíme hlasovat. Takže hlasujeme o žádosti, kterou zde odůvodnil pan Gáler. Zahajuji jmenovité hlasování. La votazione. Končím hlasování. Já to přečtu, jinak bych zase hrozil zmatek. Pro hlasovalo 443 poslanců pro, 233 proti, 178, zdrželo se 31. Takže návrh byl přijat. A teď stále ještě ke středě. Podle článku 314 smlouvy o fungování Evropské unie navrhuji, aby poté, co rada přednese svou prezentaci, byla plná debata. Říkám to proto, že frakce zelených eh, požádala o to, aby prezentace rady k návrhu souhrného rozpočtu k rozpočtovému roku 2020 byla nahrazena prohlášením Rady a komise k tomuto návrhu, ale já bych navrhl, aby to byla nejen prezentace, ale aby zde byla plná rozprava. To znamená rozprava, které se zúčastní celý parlament. Máte k tomu nějaké připomínky? Myslím, že můžeme považovat tento návrh za schválený. Děkuji. To je zatím vše. A očekávání příští debaty vám mohu říci, že tímto jsme uzavřeli pořad jednání. Tímto je definitivní. A teď máme na pořadu jednání prohlášení komise ohledně situace lesů v Evropské unii. Jménem komise vystoupí pan komisař Arias Kaněte. Prosím kolegy, aby opouštěli sál v tichosti. Prosím, pane komisaři. Señor presidente, señorías, Pane předsedo, dámy a pánové, Evropský parlament i Evropská komise chce vyjádřit svou solidaritu se všemi, které postihly záplavy a přívalové deště ve Španělsku. A chceme vyjádřit soucit obětem a jejich rodinám. A pane komisaři, přerušuje paní předsedkyně. Promiňte, já jsem vás chtěla upozornit. Myslím si, že opravdu vzhledem k tomu, jak je to důležité téma, bychom vás rádi slyšeli. Prosím, kolegové, můžete opouštět sál v tichosti. Myslím, pane komisaři, že by bylo lepší počkat minutu. Prosím, počkejte. Prosím, opustíte sál v tichosti, prosím, začínáme s debatou. A pan komisař se snažil hovořit. A když dovolíte, tak už dáme znovu slovo. Prosi, omlouvám se, že jsem vás přerušila, začněte prosím od začátku. A ostatní prosím opustíte v tichosti sál. Thank you. Thank you, thank you, madam Děkuji, paní předsedkyně. Evropská komise, stejně jako tento parlament, chce vyjádřit svou solidaritu se všemi, které postihly nedávné přívalové deště a záplavy v různých španělských regionech. A chceme vyjádřit soucit s rodinami obětí a chceme se připojit k díkům všem záchranným složkám, civilní ochraně a dobrovolníkům, kteří nešetřili silami, aby zmírnili dopady této katastrofy. Budu hovořit dnes odpoledne jménem svého kolegy komisaře Hogana a chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych uvítal zájem Evropského parlamentu o lesy. Lesy zabírají 43% povrchu Evropské unie a jsou cenným zdrojem naší společnosti, životního prostředí a ekonomiky a hrají důležitou roli v, udržitel, v agendě udržitelnosti. Jsou zásadní pro klimatickou změnu a také extrémní události, jako, les, jako jsou lesní požáry, které působí problémy. V dubnu letošního roku zorganizoval komisař Hogan Evropskou konferenci o lesích, kde jsme měli příležitost dohloubky diskutovat o současných výzvách pro evropské lesnictví. Šlo o velice plodnou událost, kde se zaspojili všichni důležití aktéři, administrátoři, politici, zam, z, vlastníci lesů, environmentální životní organizace a zástupci občanské společnosti. Tato konference potvrdila vzrůstající relevanci lesů a lesnického sektoru ve světle pařížské dohody. Globální cíle biodiverzity a dosažení eh, STD je důležité také pro budoucí ekonomické příležitosti ve venkovských oblastech. Lesy a lesní produkty jsou zásadní pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, protože představují úložiště uhlíku a zdroje fosilních materiálů tak jak to navrhuje politická, politický dokument dezignované předsedkyně budoucí komise. Chtěl bych říci, že lesní politika je primárně v kompetenci členských států, což je dobře odraženo v Evropské strategii lesnictví a v nedávných závěrech Rady z března 2019 o přeskumu strategie, které potvrdili princip subsidiarity v lesní politice na evropské úrovni. Za několik posledních let eh, jsou evropské lesy terči eh, extrémních událostí, jako jsou sucha, vychřice a škůdci. To vše jsou výsledky klimatických změn a je to zodpovědné za velké škody na ekosystému a hospodářské škody. A Evropská komise předseda expertní skupině stálému výboru pro lesnictví a koordinační skupině pro eh, lesnictví, která řeší tyto problémy a věnuje se výměně informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a Evropskou komisí. Například nedávné diskuze se zabývaly situací s kůrovcem, to bylo v prosinci 2018, a také prevencí proti požárům v lesních krajinách, to bylo v listopadu 2018. Ochrana lesa a posílení jeho odolnosti budou také tématem příští koordinační skupiny pro biodiverzitu v přírodě. Velkým problémem eh, je přemnožení kůrovce, který likviduje smrkové lesy ve střední Evropě. Až 80 milionů krychlových metrů v roce 2080. V Německu za poslední dva roky škody způsobené kůrovcem eh, mají na svědomí až 200 tisíc hektarů lesa, který je vážně poškozený. Pokud jde o lesní požáry, tak podle Evropského systému informací o lesních požárech přes 300 tisíc hektarů eh, lesa vyhodí vyhořelo v v 1800 požárech na jaře roku 2018, což je o 60 tisíc hektarů více, než je průměr za rok 2000 až 2018. Kromě toho se odhaduje, že až 4 miliony eh, hektarů lesa eh, jsou, poško- jsou poškozeny nějakým způsobem, což má závažný dopad pro evropský ekosystém eh, v rámci Natura 2000 i mimo ní. Současná situace evropského trhu je zcela nesrovnatelná s minulostí a to, to je způsobeno eh, epidemii kůrovce a lesními požáry a suchem. Situace není ani zdaleka optimální z hlediska zmírňování eh, dopadu klimatické změny. Abychom podpořili lesy a lesnický sektor, potřebujeme evropskou strategii lesnictví a zapojit, propojit ji s evropskými financovacími nástroji, abychom dosáhli našich společně stanovených cílů a priorit. Na základě klíčových principů udržitelné zprávy lesa, multifunkčnosti a zdrojové efektivity. Společná zemědělská politika je hlavním zdrojem finanční podpory pro evropské lesy a veřejné výdaje za roky 2014 až 2020 jsou asi 8 miliard euro Eh, což pokrývá zhruba 90% programů eh, rozvoje venkova. Další programy, jako je politika soudržnosti, mechanismus občanské ochrany, eh, program LIFE anebo další, neustále podporují evropské cíle v oblasti lesnictví. Podpora pro lesy poškozené požáry, přírodními katastrofami a extrémními událostmi je také k dispozici členským státům prostřednictvím Evropské politiky rozvoje venkova. V období 2014 až 2020 eh, Jde o 20 plánovaných, plánovaných výdajů společné zemědělské politiky do lesnictví, což je 1,7 milionů na prevenci a 700 milionů euro na obnovu. A k tomu ještě 1,5 milionů na posílení dlouhodobé odolnosti lesů. Mechanismus občanské ochrany také skýtá širokou technickou podporu na připravenost a prevenci a pomáhá bojovat proti katastrofám, jako jsou lesní požáry. Tyto mechanismy byly nedávno posíleny, například posílením evropských záložních kapacit, kam patří hasičská letadla a helikoptéry. K tomu také vyčlenujeme podporu na výzkum a inovaci v lesnictví, eh, a to včetně ochrany lesa a nových praktik eh, k posilování odolnosti lesa. Očekáváme, že tento rozpočet bude značně navýšen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Thank you, commissioner. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní jdeme na první z řečníků jménem frakcí. Na dvě minuty má slovo pan Líse za EPP, prosím. Bez mikrofonu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Les je u nás v Evropě důležitým ochráncem klimatu. A to platí především tehdy, když je ten les také obhospodařován a když eh, dřevo může nahrazovat ocel, cement a další produkty. Zároveň je les také důležitý pro velký ekonomický sektor a pro eh, obnovu přírody a pro biodiverzitu. A v mnohých evropských zemích eh, jsou lesy ve špatném stavu. Například v České republice, na Slovensku, ve Francii, v Německu a na jihu Skandinávie. Příčinou jsou zcela zjevně extrémní sucha z posledních dvou let a tím také rozšíření škodlivých eh, organismů, jako je kůrovec. Takže zkrátka řečeno, důležitý ochránce klimatu je v nebezpečí, je ohrožován klimatickými změnami. Neboli eh, musíme každý na své úrovni, především přímo v terénu v členských státech, ale tam, kde máme kompetence, eh, působit a my jako Evropská unie musíme také pomoct. Fin, fi, u finanční pomoci musíme například prověřit peníze, které jdou z, z druhého pilíře společné zemědělské politiky. Je zapotřebí neškrtat příliš druhý pilíř společné zemědělské politiky, to by parlament rozhodně nepřijal, ale jde také o výklad pravidel v právo hospodářské soutěže a v dalších oblastech, protože opravdu máme tu co dočinění s katastrofou a to si musí každý uvědomovat, že Každý, kdo hovoří o výkladu pravidel, musí teď jednat taky trošku nebyrokraticky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bohužel máme na pořadu jednání pouze debatu, EPP chtěla i usnesení. Já doufám, že v příštích dnech budeme moci hovořit, o to, že budeme moci nejen debatovat, ale že také budeme moci připravit konkrétní kroky. Například usnesení na příštím plénu. Musíme vyslat signál, že les nám je blízký našemu srdci a že podporujeme všechny, kdo se o lesy starají. Děkuji vám. Děkuji. Pan Andrie na jednu minutu za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudeme nad tím zavírat oči. Evropská unie má svůj podíl viny na světové deforestaci. My totiž dovážíme spoustu dřeva z různých částí světa. A jsme zodpovědní také proto, že nadále dovážíme nebo spotřebováváme produkty s palmovým olejem. Dokonce Francie i další země podporuje a propaguje palmový olej jako palivo. Přitom je to mnohem škodlivější, třikrát škodlivější pro klima než fosilně dýzlová paliva. My musíme jednat, musíme zhodnotit evropské zdroje, evropské lesy, musíme je obnovit, musíme také stanovit jasná pravidla pro udržitelné hospodářství, udržitelné lesní hospodářství. A konečně osobní poznámka. Byli bychom mnohem důvěryhodnější, kdyby Evropa v dohodách třeba s Mercosurem měla závazné závazná pravidla, například dodržování zásad na ochranu životního prostředí. Děkuji, pan Torvald, dvě minuty. Puhemies, arvoisa komisári Děkuji vám, pane, paní předsedkyně. Pane komisaři, naše evropské lesy jsou na tom někde dobře, ale jinde velice špatně. A důvodem je, že neexistuje žádný koncept evropského lesnictví. Máme lesy v množném čísle. Některým je dobře, jiným ne. A abychom pochopili, v čem je problém, Měli bychom se pohlédnout do Kanady a do Ruska. V obou těchto zemích došlo k rozsáhlým lesním požárům. A z ekologického hlediska už vlastně jejich lesní bilance je v záporných číslech. A důvod je prostý. Když vypukne z přirozených příro... příčin požár, pak není způsob, jak ho uhasit. Nejsou na to zdroje, nejsou na to nástroje. A proto jde o trvalý problém. V Rusku za červenec zhořelo, zhořeli 4 miliony hektarů lesa a nikdo neměl přístup k tomu, nikdo neměl možnosti ten oheň uhasit. Je zapotřebí nějakým způsobem zpravovat lesy, je zapotřebí mít zprávu lesa. Donald Trump řekl, že bychom měli lesy trochu více prohrabávat, to ale není až tak jednoduché, jak on říká. To je trošku moc práce a když si vezmeme ty kůrovce a další eh, škůdce v Evropě, je třeba proti ním zakročit. Děkuji, pan Eichhout, za zelené. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem skutečně rád, že vedeme tuto rozpravu, protože často hovoříme o lesích mimo Evropu, ale je důležité pohovořit i o stavu lesů zde v EU. Právě proto, že jsou zásadní pro klima. Je to přirozená, přirozené zachycování uhlíku a zároveň pro diverzitu je to zásadní. A Evropa si nevede velice dobře. U klimatu 40 obnovitelných energií pochází z biomasy a z, analýza dopa, z analýzy dopadu komise je jasně řečeno, že očekáváme snížení právě v této oblasti až do roku 2030, což bude mít stejný dopad jako vyšší emise. To znamená, že musíme udělat větší eh, práci právě v této oblasti. A pokud jde o biodiverzitu, Agentura pro environmentální hodnocení hovoří o tom, že pouze 25 našich lesů je v dobrém stavu v rámci Natury 2000, pokud jde o chráněné oblasti. Čili my skutečně doufáme, že komise udělá něco, pokud jde i obě tyto dvě oblasti, o kterých jsem hovořila, abychom udělali něco pozitivního pro klima a zároveň pro biodiverzitu. Děkujeme. A nyní pan Hakerajnen za skupinu ID dvě minuty. Mikro, please. Mikrofon, prosím. Arvoisa puhemies, tuli pikku Děkuji za slovo, paní předsedající. Pan Torvalds řekl něco, na co bych rád navázal. U nás ve Finsku jsme skutečně investovali posledních sto let do oblasti ochrany lesů a výsledkem je to, že máme skutečně více lesů v kvalitnějším, v kvalitnější stavu, jako tomu bylo v minulosti. Máme zde mnoho možností, jak lepším způsobem spravovat lesy, zároveň je to lepší prevence v oblasti požáru. Švédsko, Kanada, Rusko, to, je, to jsou země, které jsou eh, na tom podobně, jak víme. Ve Švédsku například bylo hodně požáru, všem u nás ve Finsku jsme právě zamezili těmto požárům, protože řádným způsobem spravujeme lesy a jejich růst. A nyní hovoříme o problematice lesů Evropské unie já bych vás rád pozval k nám do Finska, abyste se podívali, jak to u nás vypadá. Já mám osobní zkušenosti v této oblasti, bylo mi 16, když jsem začal pracovat v lesích a viděl jsem, jakým způsobem dochází k správě lesů, jakým způsobem dochází k využívání eh, lesů a jak chránit biodiverzitu. Všechno u nás funguje tímto způsobem, proto vás všechny zvu do Finska, aby se se u nás na místě podívali, jak se nám to povedlo. nechceme žádné regulace z vaší strany, když vy nevíte, jak zpravovat lesy. My to umíme, děkuji. Pane Hakarajnene, je zde žádost o modrou kartu. Pane kolego, kdybyste Chcete zareagovat na kartu od pana Rolanda? Promiňte, pane kolego, my se musíme zeptat. Takže akceptujete, pane kolego, tuto žádost na základě modré karty? Je to otázka na základě postupu s modrou kartou. Dobře, takže prosím, dávám vám slovo. Můžete, pane Rolande. Mikrofon, prosím. Takže otázku, kterou jsem chtěl položit, týká se lesů. Je to taková trošku takový protimluv, taková kontradikce, to znamená, pokud jde o ochranu evropských lesů, zároveň politik Evropské unie, pokud jde o biodiesel, biomasu, energetický mix. My zde prosazujeme zelené mm, zelenou energetiku. Vše víme, že v Indonésii dochází kvůli tomu k ničení původních lesů, zároveň životního prostředí, orangutánu. Pane kolego, překročil jste 30 vteřin a v podstatě to není otázka na předřečníka. Chcete teda reagovat, pane kolego, i když to teda nebyla vlastně otázka? Pokud chcete, tak prosím, můžete. Pokud chcete, můžete, můžete se k tomu vyjádřit. Takže prosím, abyste se postavil. Děkuji. Ano, samozřejmě. Mohu, mohu na to reagovat. Takže chcete, chcete prosím na to reagovat? Já nevím teda, nechcete na to odpovědět, nebo chcete? já bych odpověděl pouze, pokud by to byla skutečná otázka. Takže, pane Rolande, slyšel jste mm, tuto reakci a nyní to bude paní Višněvská. Prosím, máte 1,5 minuty za EKR. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Pane komisaře, stav našich lesů to je jedna z klíčových výzev následujícího desetiletí. V posledních letech jsme s velikým zneklidněním zaznamenali ničení lesů, požáry, nelegální získávání Ehm, dřeva, dále je to samozřejmě kůrovec. Vidíme, že se zmenšuje zalesnění v posledních deseti letech skutečně obrovským způsobem. My když obecně můžeme říct, že v Unii to není až tak špatné, u nás v Polsku například eh, jsme zvýšili zalesnění o 20 eh, od 46. Eh, roku roku vlastně už vidíme 30% navýšení a my skutečně mm, chceme v tomto ohledu ještě pokročit. Toto je dobrý příklad, mm, jak hospodařit s lesními produkty mm, a tímto přírodním bohatstvím. 500 milionů stromů vysázíme u nás, což je asi 70 eh, tisíc hektarů nově zalesněných. Ovšem bohužel Evropská unie často nepodporuje členské země v tomto ohledu například pokud je o, um, i o předchozí eh, období, volební období, kdy jsme nedocenili roli aktivního lesního hospodářství při snižování emisí například. Čili proto si myslím, že je velice dobré si vyměňovat kvalitní osvědčenou praxi. U nás v Polsku je to dobrý příklad kvalitního hospodářství, lesního hospodářství na, na celosvětové úrovni. Děkuji vám, děkujeme. A než se dostaneme k dalšímu řečníkovi, ráda bych vám objasnila novým poslancům a poslankyním, že ta modrá karta, to znamená 30 vteřin na otázku a poté máte odpověď, na odpověď opět 30 vteřin k dispozici. Čili to pouze informativní samozřejmě. A nyní pan Ferreira za GUE NGL. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Zranitelnost lesů se jasně projevuje v tom, že máme spoustu požárů a spoustu parazitů. Takže, jak říkám, Lesy jsou křehké. Proč? Protože nám chybí lidé a chybí investice. A kvůli těmto faktorům nemůžeme splnit eh, cíle politiky Evropské unie. Máme nedostatečné financování, máme také privatizaci a také chybějí veřejné služby, které by se zaměřovaly na lesy. Máme také monopol v oblasti lesů, takže multifunkční stránka lesů tímto byla ohrožena v řízení lesů, ve správě lesů panuje chaos. A to je právě jeden z důvodů, proč jsou lesy takto křehké. My chceme, abychom měli celounijní přístup eh, ke zprávě lesů, k předcházení katastrofám, abychom měli dostatečné unijní zdroje, je třeba hájit lesy i pomocí společné zemědělské politiky, politiky na rozvoj venkova, obchodní politiky a je třeba skoncovat s tím nedostatečným financováním. Děkuji. Děkuji. Na jednu minutu má slovo pan Papadakis, nezařazení. Ano, v Řecku jsme minulý rok měli hrozné požáry. I Letos došlo k celé řadě požárů v mé zemi. Vlády se mění, ale problém zůstává. Obchodování s územím, na kterém rostou res, lesy, neustále škrty. I v oblasti požárních služeb. Záchranné složky trpí ve všech členských státech protože dochází k takovým škrtům, které prakticky ochromují jejich eh, fungování. A pravda je, že je velmi málo investic a velmi malá motivace, velmi málo pobídek k tomu, aby se posílilo to vybavení, které potřebujeme ke zprávě lesu. Investuje se pouze v nouzových, naléhavých případech. Potřebujeme trvalý, stálý personál, který bude odborně vyškolen a nechceme, aby tam byly podniky. Pan Dorfman. No, Vážené kolegyně a kolegové, je to přesně tak, jak řekl pan komisař. Stav lesů v Evropě je částečně politování hodný a kůrovec se šíří a vlivem klimatických změn patrně bude přibývat vychřic, jako například byla ta minulý podzim v mém regionu. A přitom lesy a stromy mají zásadní význam pro ochranu klimatu a pro biodiverzitu. Eh, mají svou zelenou roli, jsou zelenými plícemi planety a proto je potřeba věnovat se udržitelnému eh, lesnictví. Při klimatických změnách budeme vnímat roli lesů pouze tehdy, kdy lesy budou obdělávány a využívány eh, také proto, aby z nich mohly být získávány stavební materiály anebo energie. A eh, Lesohospodáři by měli být patřičným způsobem honorováni za svou činnost a proto bychom měli eh, udělat všechno pro to, aby mohli lesníci udržovat své lesy eh, udržitelným způsobem, aby lesy mohly rozvíjet svou mnohostranou funkci v boji proti klimatickým změnám. Myslím si, že se to dá provést v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky a velice mi dělají starosti navrhované škrty ve druhém pilíři. Myslím si, že bychom měli zvážit, zda bychom během debaty o klimatických změnách, zda bychom neměli zavádět nové nástroje, které by umožnili udržitelně udržovat lesy v rámci boje proti klimatickým změnám. Děkuji vám. Thank you. Two minutes, Mr. De Castro. Děkuji dvě minuty, pan De Castro. Sí. Presidente. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, situace našich lesů je čím dál rizikovější. Evropská unie musí znovu být v přední linii v boji proti tomuto problému. Už se toho hodně udělalo i díky společné zemědělské politice. V uplynulých 20 letech jsme zaznamenali nárůst zalesněné plochy o velikost Portugalska. To znamená, že se evropská strategie zlepšuje, že už přinesla významné výsledky. Nicméně, pane komisaři, nesmíme usnout na Vavřínech. Škrty naplánované ve společné zemědělské politice na návrh komise znamenají v některých zemích eh, velké snížení programu na rozvoj venkova. V některých zemích to bude až 25% škrt. A to je skutečně nepřijatelný krok zpět. Naši zemědělci a lesníci musí být protagonisty této výzvy a musí napravovat problémy našich lesů. Zároveň je třeba zasáhnout vůči velkým vývozcům dřeva. Musíme mít program certifikace, kde budou zaneseny klauzule na zachování lesů. Je to skutečně naléhavá klimatická otázka. Pouze silná a jednotná Evropská unie bude moci našim občanům přinést odvážné odpovědi, které nás očekávají. Děkuji. Jedna minuta, pan Stefanuta. Sar, România se află o mare parte a pădurilor virgine din... Pane komisaři, v Rumunsku máme spoustu neskažených lesů, ty musíme chránit. Nicméně dochází i v Rumunsku k nekontrolovanému kácení. Není dodržována směrnice o stanovištích a směrnice o, ptáz, o ptácích. Více než 3600 hektarů bylo v Rumunsku ztraceno v uplynulém roce. V Národním parku 1,9 milionů kubíků dřeva bylo pokáceno Samozřejmě požáry jsou problematické, ale není to jediný problém, jediný důvod, proč dochází ke zhoršování situace. Nevládní organizace zažalovala Rumunsko a žádá, aby se okamžitě skoncovalo s odlesňováním. Pane komisaři, co uděláte, aby se začaly zavádět evropské normy ve prospěch evropských lesů? Děkuji. Děkuji na jednu minutu paní Deparne Grunenberg. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych vám chtěla připomenout, že les roste pomalu podle eh, dlouhodobých rytmů přírody. A v Evropě musíme lesnictví dále rozvíjet. Je potřeba, aby naše lesnictví bylo odolnější a přizpůsobenější klimatickým změnám. A musíme chránit zvláštní biotyp, biotypy, biotopy a divoká příroda musí získávat více místa. Je potřeba také udržitelnou produkci eh, té neocenitelné suroviny, kterou je surové dřevo. Eh, je ale potřeba, aby naše průmyslová společnost založená na růst starostů nabídla lesu nějakou kompenzaci, nějaké odškodnění. A právě to je často předmětem debaty. Nechceme naši nenasytnou potřebu energie pokrývat pouze lesy, tedy kritika biomasy, nechceme je vnímat pouze jako úložiště uhlíku a nechceme, aby došlo k úbytku biodiverzity v důsledku nové lesnické politiky. Že to, že špatná obchodní politika a špatná zemědělská politika k tomu přispívají značně společným dílem. Nemůžeme udělat všechno najednou a rychle. Les roste pomalu a dá se také velice pomalu měnit a proto se s tím budou muset popasovat i naše děti. Thank you. One minute, Madam Děkuji na jednu minutu paní Limmer. Děkuji. Ve sdělení komise neustále čtu eh, o předpisy jako evropská opatření na obnovu lesa nebo na ochranu lesa. Co pak se nebojíte své vlastní směšnosti? Protože je to právě ta Evropská unie, eh, která, svým, eh, která přispívá k svou energetickou politikou k ničení lesů. Zejména pokud je o energetický obrat v lesnictví. Podívejme se na Německo, Mnohé z průmyslových objektů leží uprostřed lesů. Co to ale nic z toho nezajímá ochránce přírody a klimatu. Největším škůdcem není eh, kůrovec, ale právě tento energetický obrat. Například 70 plánovaných větrných elektráren, například s 500 větrnými eh, turbínami uprostřed chráněné oblasti Odenwald na seznamu UNESCO a podobně. Takže já vás eh, prosím, ponechejte, udrž, ponechej, ponechejte rozumné lesnictví přímo lesákům a ne evropským technokratům. Děkuji vám. Paní Limr, přijmete otázku, modrou kartu od paní Grapíny? Paní Grapíny, prosím. 30 sekund. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Eh, já eh, jsem vám pozorně naslouchala a vy říkáte, že je směšné hovořit o evropských lesech. Já si ale myslím naopak, že něco podobného je naléhavě nutné, aby byla přijata nějaká opatření. Eh, co jinak by mělo být nutné, když už máme evropský vnitřní trh a když chceme unii států, která sleduje stejné cíle. To chcete, aby si každý dělal, co chce, anebo spíše, abychom společně společně analyzovali situaci a společně přijímali opatření na ochranu lesa. Já si myslím, že jste můj projev nepochopila. Směšné je, že Evropská unie, která přispívá k energetickému obratu, která vede právě k tomu, lišení, k tomu ničení lesa, se tu staví do role ochránkyně a zachránkyně lesa. Mr. Jambaski is our next speaker for one minute Dík, pan Čambasky. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, toto je skutečně velice dobře naplánovaná, načasovaná rozprava. Především po těch obrovských celosvětových požárech, které zničily tisíce hektarů našich lesů. Věřím a doufám, že to nezůstane pouze u rozprav. Často tomu tak bohužel ale je. Protože Lesnictví, jak víme, je sice součástí národních subjektů národních oblastí, ovšem my potřebujeme určitou evropskou strategii v této oblasti. Evropa pokrývá 5 celosvětových lesů. Čili globálně sice naše lesy nejsou až tak důležité, ovšem přece jenom lesy jsou plícemi celého světa je pravda, že my všichni zde souhlasíme s důležitostí lesů, pokud jde o ochranu biodiverzity a boj proti klimatickým změnám, to ano. Ovšem zároveň potřebujeme využívat všechny nástroje, které v této oblasti máme k dispozici. Pan McCarthy má slovo. Děkuji. Vážený pane komisaře, Strategie v oblasti lesnictví, pokud bude dobře implementována, by měla být dobrá pro životní prostředí, zároveň dobrá pro místní komunity a zároveň pozitivní i pro ekonomiky na venkově a v mé zemi v Irsku například vládní politiky zajistili to, že tato strategie bohužel neplní ani jeden z těchto úkolů. A to samozřejmě není chybou evropských institucí, ovšem závazky v této oblasti, které od vás očekávám ze strany komise, jsou následující, že EU nebude financovat tyto politiky a strategie, které vidíme a které v podstatě vlastně znamenají, že mm, tyto um, exotické stromy se um, vysazují v oblastech, které nejsou pro ně přirozené a znamená to vlastně environmentální nakonec poškození a zároveň pane komisaři, ta kontradikce, o které se hovořilo ohledně strategie komise v této oblasti a zároveň Biankoček brazilským úřadům, aby zničili 100 tisíce hektarů nejdůležitější sítě v oblasti lesnictví, která je vlastně z globálního charakteru. Toto je otázka, na, kde od vás očekávám dneska odpověď. Pane eh, Karty, rozpráva k tomuto velice důležitému tomu určitě víte, proběhne zítra. Nyní na 1,5 minuty paní Polfiat. Tak, fru. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Všichni souhlasíme v tom, že lesy hrají velice důležitou roli při změnách klimatu. Zpráva komise eh, říká, že evropské lesy jsou špatn- ve špatném stavu a že velice eh, trpí vlivem sucha. Je to problém, který musíme brát vážně a kterému se musíme věnovat. Ale řekněme si jasně, že řešením není regulace na evropské úrovni. Nýbrž jsou to evropské členské státy, které by měly sami rozhodovat o lesních otázkách a jejich, toto, toto jejich právo musí být uchováno. Eh, ti kdo aktivně obhospodařují lesy, jsou právě ti, kteří mají znalosti o tom, jak nejlépe s lesy zacházet. Můžeme ale na evropské úrovni udělat dvě věci. Tou první je zmodernizovat a zaktualizovat eh, lesnickou strategii z roku 2013, protože od té doby se situace značně změnila. A za druhé postarat se o to, aby evropská legislativa eh, brala ohled na možnosti, které lesy a lesnické produkty skýtají. Děkuji. Děkuji Spurek na jednu minutu. za paní předsedající. Naše lesy v EU jsou jedním z nejdůležitějších um, přirozených oblastí celého světa. Um, karpatské lesy jsou toho příkladem, ovšem bohužel to, co se tam děje nyní v Karpatech, tak to skutečně vyvolává otázku. Například Bialověža, celá tato oblast. Polska, polský ministr životního prostředí se rozhodl, že tam dojde k masovému kácení lesu a v podstatě je to polská eh, organizace VVV eh, eh, má v této oblasti obrovské obavy, dochází tam k porušování evropského práva a směrnice pro přirozená hnízdiště. Čili myslím si, že skutečně potřebuje v této oblasti, aby jasně zazněl hlas Evropské komise a Evropského soudního dvora. Děkujeme. Paní Miller má slovo na jednu minutu. Frau Präsidentin paní předsedkyně, pane komisaři. Extrémní sucha z posledních let masivně poškodila naše lesy. Kůrovec se potom mohl explozivně rozmnožovat a když si vezmeme na Německo mou spolkovou zemi, tak tam byly vykáceny desetitisíce hektarů kvůli kůrovci za průměrnou cenu 25 euro za hektar. Takže tím přichází přicházejí vlastníci lesů o peníze, které nutně potřebují na to, aby mohli skutečně les posunout vpřed a připravit do budoucna. Protože les, jak ho dnes známe, je poraženým eh, v boji proti změně klimatu. A aby byl fit do budoucna, potřebujeme udržitelně obhospodařový les. Eh, potřebujeme nějak nějakou udržitelnou strategii surovin k využívání dřeva ve všech oblastech života. Uměla bych si představit například eh, spojit eh, dřevo napadené kůrovcem s veřejnými stavebními projekty, protože pouze obhospodařovaný les váže CO2 a ochraňuje klima a toho bychom si měli být všichni vědomi. Děkuji na jednu minutu paní Rivazi. Merci. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Naše lesy jsou v nebezpečí a letošní požáry svědčí o tom, že si to uvědomujeme. Za hodinu přijdeme o území, které by pokrylo osm fotbalových hřiště. Pane Ariasi Kaněte, vaše komunikace je velmi úplná. Nicméně, když si uvědomíme, jaké zde máme návrhy, tak jsou to návrhy založené na dobrovolnosti, ale je tam velmi málo závazných opatření. Pokud jde o energetiku a dřevo, které se používá v energetice, v roce 2023 bychom měli zreformovat směrnici o udržitelných zdrojích, protože víme, že zemědělství extenzivní zemědělství je zodpovědné za ztrátu eh, lesa. Je třeba dát místním, místním společenstvím prostředky k tomu, aby mohli chránit své lesy, protože oni jsou jejich nejlepšími strážci. Takže čekáme, pane komisaři, na konkrétní návrhy. A teď na jednu minutu pan Blaško.

pozitivní vliv na životní prostředí, na zemědělství, na půdu. A je to také zdroj surovin. To všechno jsou lesy. Bohužel Evropa Evropa tedy není ohrožena tím, že by se jim snižovala zalesněná plocha, naopak roste. To všem neznamená, že ta lesní zpráva je dobrá. A navíc jsou zde velké rozdíly mezi členskými státy, nejen pokud jde o rozlohu lesů, ale také o zprávu těchto lesů. V Chorvatsku 80 lesů jsou lesy státní, které spravují státní podniky. Já si myslím, že cíle lesnictví musí být společné, to ano, ale musíme si uvědomit, že každý členský stát má svá specifika a musí je proto nezávisle spravovat. Děkuji, pan Georgulis, za jedna minuta. Děkuji, brother. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si myslím, že není logické, abychom neměli společnou politiku v oblasti lesnictví. se jde o plíce celé naší Evropy je zásadní, eh, je to zásadní pro naše občany, pro zvířata, pokrývá to asi 40 území celé Evropské unie, jde o ekosystémy, obnovitelné energetické zdroje a samozřejmě zároveň absorpci emisí uhlíkových, čili skutečně jde o velice důležitou záležitost, která Bohužel ale dochází k velké eh, degradaci, především na jihu Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko. Toto jsou země, které každým rokem trpí touto degradací, požáry, jež znamenají ztráty na lidských životech, na mm, usmrcených zvířatech a samozřejmě finanční prostředky tímto způsobem ztraceny jsou mm, obrovské. Právě proto nemáme čas, musíme jednat okamžitě a to díky všem možným nástrojům, které máme k dispozici, vytvořit určitou, řekněme, zelenou zeď, protože klimatické změny jsou obrovským problémem, jež bude mít dopad na budoucí generace, proto musíme jednat okamžitě. Děkujeme na 1,5 minuty pan Zoido Alvarez. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři a děkuji za vaši práci za vaše vedení, aby bylo dosaženo cílů vyplývajících eh, z pařížské dohody, těchto ambiciozních cílů v boji proti klimatickým změnám. Z hlediska životního prostředí jsou eh, lesy naším velkým trumfem. Eh, filtrují vzduch, eh, jsou stanovištěm pro celou řadu druhů a sehrávají zásadní roli v boji proti klimatickým změnám. O tom ve Španělsku hodně víme, protože jsme druhá země, pokud jde o velikost zalesněné plochy. Španělské lesy nás udělali zemí, která má největší biologickou rozmanitost. Tyto stromy také absorbují 37 veškerých eh, emisí CO2. Ovšem zdraví a zachování našich lesů závisí na jejich eh, vztahu se zemědělstvím. Proto musíme uznat, eh, že lesy sehrávají důležitou roli v oblasti rozvoje venkova jsou důležité, aby se bojovalo proti vylidňování venkova. Dávají práci dřevařskému průmyslu, poskytují také suroviny pro bioenergii. A my jsme proti těm škrtům, které navrhuje komise v rozpočtu společné zemědělské politiky. Děkuji moc krát. Dalším řečníkem je pan González Casares na jednu minutu. Eh, gracias. Děkuji. Jak zde zaznělo, na jedné straně platíme za zemědělské produkty, které jsou zodpovědné za kácení lesů ve třetích zemích a jinde. Vylidňování vede k tomu, že lesy rostou. A dochází také k lesním požárům a k rozvoji extenzivního hospodářství. Nesmíme dopustit, eh, aby třeba v Galicii došlo k pálení lesu. Tam máme třeba eukalypty, monokultury, jejich plocha se zvýšila o 20%. Nechceme je úplně zrušit, ale měli bychom k ním přistupovat rozumně. Mezinárodní obchodní politika by měla být součástí boje proti odlesňování, ale i v Evropě musíme mít udržitelnou zprávu lesu, musíme chránit tradiční lesy, musíme bojovat proti vyledňování venkova a musíme také podporovat udržitelné dobytkářství. Musíme zachovat zdroje na SZP, abychom mohli naše lesy a náš venkov udržet v dobrém stavu. Děkuji a dalším řečníkem je pan Hojsík Martin na jednu minutu. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, evropské lesy, naše přírodní bohatství jsou v ohrožení. Jsou ohroženy nejen klimatickou krizí, ale také developery, špatným hospodařením, eh, požáry a smrtící chemií. Jejich devastace škodí celé naší společnosti. Nacházíme se ve stavu klimatické nouze a pokud máme omezit globální oteplování o 1,5 stupně a ochránit naši biologickou rozmanitost, eh, musíme eh, tyto ekosystémy skutečně chránit. Potřebujeme taková pravidla, která by ukončila plošné postřiky nebezpečnými pesticidami, pesticidami která by zastavila drancování lesů, umožnila jejich obnovu a právě tak zajistila, aby alespoň část, aby alespoň 5 evropských lesů zůstalo netknutých, aby zůstali bez zásahu. Jde o otázku principu. Nikdy nesmí zvítězit politický zájem nebo krátkodobé ekonomické zájmy. Nemůžeme zapomenout, že lesy nejsou nejsou jen zdrojem příjmů, jsou také zdrojem života a biologické rozmanitosti. Proto potřebujeme novou evropskou strategii lesů, protože jejich života schopnost je základem budoucnosti. Děkuji. Děkuji paní Saskia Brickmont. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Již víme, že lesní hospodářství se podílí na devíti ze sedmnácti udržitelných cílů rozvoje, například eh, zachycování uhlíku, výroba potravin, snižování rozdílu. Měli bychom si uvědomit, eh, že je důležité starat se o tyto lesy. Jsme rádi, že paní von der Leyen udělala z tohoto prioritu. Ale já jsem se z toho vašeho sdělení zapamatovala především jednu větu. Nově zasazené lesy nemohou nahradit primární lesy. Takže jakmile jsou tyto lesy zničeny, tak už nemohou být nahrazeny. Tato ztráta nemůže být nahrazena. Hodně se hovoří o Amazonii, to je samozřejmě důležitý zdroj, ale 43% evropské území je zalesněno, takže je to důležitý zdroj. Měli bychom na něj uvolnit prostředky. I v rámci SZP. Máme některé prostředky, které nejsou dostatečně využívány. A já opakuji, biomasa je základní zdroj je důležitý. Víme, že je to skutečná skutečné pokrytectví používat biomasu jako obnovitelný zdroj energie. Děkujeme. A nyní to je pán Kušmiuk z Bekněv. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane komisaři, já bych v této rozprávě chtěl zúraznit to, že Polsko je jedním z lídrů Evropy, pokud jde o vyvážené mnohofunkční lesní hospodářství. A zároveň chci říci, že se samofinancuje toto hospodářství pokud jde o posledních 30 let, tak tam jsme zdvojnásobili zalesnění bez nějakých negativních dopadů. Zvyšuje se zde opravdu zalesnění, které dosahuje 30 Lesy, eh, pokud jde o nařízení z roku 2018, jsou součástí klimatické politiky, což znamená, že musíme vzít v potaz eh, i problematiku emisí a zachycování uhlíku lesů v celé EU, což by mělo být pozitivní dopad na lesnictví po roce 2020. Víme, že to má, eh, že lesy jsou důležité i pokud jde o zvyšování boje proti, eh, proti extrémním klimatickým podmínkám, ehm, hur, eh, hurikány nebo sucho, nebo například likožrouta, což má samozřejmě negativní dopad a právě proto musíme lesnictví podporovat. Děkuji. Děkujeme a máme zde na vás modrou kartu ze strany paní Melchie. Chcete na to odpověď, takže prosím, paní kolegyně. Děkuji, pane Kužmíku, za vaše vystoupení. Já jsem žila v Polsku a vím, jak je les důležitý pro vaši zemi. Proto bych se ráda zeptala, co dělá polská vláda pro ochranu velice důležitých původních lesů Polska. Pane Kužmíku, prosím, můžete odpovědět. Děkuji vám za tento dotaz. Pokud jde o státní lesy, víme, že tam je mnoho otázek v posledních měsících, dotazů, především pokud Jde o běloveský původní les a likožrouta. Ovšem na základě dat posledních dat víme, že polské státní lesy skutečně mají vzorové řízení a zprávu lesnictví. Je to skutečně něco, co je příkladem pro celou Evropskou unii a zároveň samofinancování je důležité v tomto ohledu. Děkujeme a nyní má slovo paní Sander na 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Lesy lidem předcházejí a pouště následují, říkal Chateaubriand. Pokud je to pravda, tak v některých částech světa nám realita tohoto léta tuto věc tvrdě připomněla. A Evropa není žádnou výjimkou. Máme také velkou zodpovědnost v kontextu intenzivních veder a útoku škůdců musíme znásobit své úsilí, aby evropské lesy byly dobře spravovány a nadále hrály důležitou ekonomickou, sociální a ekologickou roli. Protože podíl evropských lesů na splňování cílů pařížské dohody je velmi důležitý. Musíme využívat své zdroje v souladu s udržitelným rozvojem a s rozvíjením našeho lesního bohatství v dlouhodobém horizontu. Neexistuje společná lesnická politika, ale evropské politiky mohou mít dopad na politiky národní. A proto mně připadá zásadní, pane komisaři, aby zdroje z druhého pilíře SZP byly zachovány i v příštím programovém období. Jsou zásadní pro podporu lesníků a podporu udržitelného lesního hospodářství. Také musí být mobilizovány výzkumné projekty, aby se podpořilo přizpůsobení se klimatickým změnám. Děkuji. Děkuji paní Maria Arena. Děkuji. V nedávném sdělení Komise o ochraně lesů Komise předpokládá další opatření na boj proti odlesňování a lepší ochranu lesu. Chcete zavést legislativu, která zajistí, že rizikové produkty, například produkty extenzivního zemědělství nebo důlní produkty, které jsou důležitým zdrojem deforestace, které tedy budou uváděny na trh v Evropské unii, nebudou souviset s odlesňováním. A za druhé, chcete udělat z obchodních dohod eh, skutečnou páku v boji proti odlesňování? Chcete, aby to bylo propojeno s akce, se sankcemi? Například eh, kanadská těžební společnost eh, pokácela desetkrát více lesů v Turecku, než bylo původně naplánováno. Jak dosáhnout toho, aby díky dohodě CETA se sem nedostávaly produkty pocházející z takovýchto těžeb. Děkuji, pan Linz. Vážený pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, naše lesy jsou životním prostorem eh, pro dodavatele dřeva a pro ochránce klimatu. Nicméně teď je les pacientem, protože vedra, eh, kůrovci a vychřice těch neustále přibývá a les potřebuje pléči protože v, lesi, v lesech je naše naděje v boji proti klimatickým změnám a nesmíme les nechat na holičkách. Podle Eurostatu ročně eh, absorbují lesy 10 eh, veškerých emisí skleníkových, skleníkových plynů. Takže je jasné, že je potřeba pečovat o les a ne ho nechat eh, svému osudu. Proč? Protože z eh, dřevo je stavobní materiál a trvale váže uhlík. A za druhé, udržitelné obhospodařování lesa vede k tomu, že stromy jsou zdravé a tím pádem eh, mají maximální přijímací kapacitu CO2. Špatně obhospodařované lesy naproti tomu prohrávají s klimatickou změnou. Nejenom jsou náchylné, ale tak také jsou eh, živnou půdou pro pro škůdce. Proto je potřeba, abychom měli zdravé lesy, udržitelně obhospodařované, které by měly co nejvyšší kapacitu absorpce CO2. A abychom dospěli k těmto cílům, eh, já se zasazuji o další pokračování Evropské lesnické strategii v nové podobě, abychom měli především zdravé lesy. A těším se na spolupráci ve výboru Agri, který k tomu bude vypracovávat návrh. Děkuji. Pane Linz, eh, paní Miller eh, zvedla modrou kartu, přijímáte otázku? Paní Miller, prosím. Pane předsedo, děkuji vám. Eh, Pane Linci, budete se mnou souhlasit, že pokud jde o kůrovce, tak eh, evropské peníze by měly být použity na výzkumné projekty, například v rámci LIFE nebo Horizontu 2020, protože myslím si, že právě boj proti kůrovci, eh, že k tomu jsou už použitelné biologické prostředky, které ale ještě musí být dále a hlouběji probádány. A to je přesně ten směr, kterým bychom se měli společně pustit. Pane Linci? Ano, eh, mohu velice krátce odpovědět. Považuji to za dobrý nápad, eh, za dobrou možnost, eh, jak na evropské straně podpořit situaci. Děkuji za tento souhlas a dalším řečníkem je pan Eero Heine Luoma na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo abychom mohli udělat něco smysluplného pro naše lesy, musíme se jasně uvědomit fakt, že máme mnoho lesů, nikoli pouze jeden les. Nicméně 70% povrchu Finska je pokryto lesem. Finsko vždycky využívalo svých lesů. Nicméně zalesněná plocha se, nez, nez, ne, se nezmenšila za posledních 100 let. Lesy jsou důležitými úložištěmi uhlíku a jsou důležité pro obnovu přírody. A lesní hospodářství v Evropě by mělo být udržitelné. A až bude Evropská komise zvažovat kroky do budoucna, tak by neměla trestat země, které se starají o lesy dobře. Eh, například pokud jde o jejich použití jako uhlík, úložišť uhlíku. Další řečnicí je paní Schmidbauer za zelené z rakouského Štýrska, kde se nachází hodně lesů. Prosím, paní Schmidbauer. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, moc krát děkuji za eh, milý úvod. Ano, já jsem z Rakouska. Eh, téměř 50% našeho povrchu tvoří lesy a proto se dá patrně pochopit, proč je pro nás lesnictví tak důležité. Ale když se podíváme na stav lesů v Evropě, chtěla bych jasně zdůraznit, proč vlastně jsou pro nás lesy tak významné. V boji proti klimatickým změnám eh, nemůžeme nic eh, podpořit více, nebude žádná podpora lépe využitá než podpora lesů, protože o tamto plynou dřevěné výrobky a právě tak lesy slouží jako úložiště CO2. Je tedy třeba lesy šetřit a využívat jich. Lesy nabízejí až 3 miliony pracovních míst. I to dokáže náš les. Proto je velice důležité, abychom se věcně pustili do této tematiky. Klima se mění, ale si jsou pod tlakem extrémních povětrnostních událostí a škůdců. A vzhledem k tomu Evropská komise musí reagovat a podpořit vlastníky lesa a celý lesnický sektor. Potřebujeme proto novou, velice silnou evropskou lesnickou strategii, která by i do budoucna zjednala jistotu. Nechceme žádné škrty v druhém pilíři společné zemědělské politiky, protože tím bychom odebrali lesníkům jejich podporu. Potřebujeme veřejné peníze na to, abychom dokázali s pomocí lesů porazit klimatickou změnu. A rozšíření Evropského fondu Solidarity tady vidím jako velice dobrý pokus o řešení, aby postižení Eh, vlastníci lesů se mohli postavit na nohy a aby mohli být v budoucnu našimi partnery. Děkuji vám. Děkuji paní Schmidbauer. Pan Jarubas Adam. paní komisařu, šanovní... Vážený pane komisaře, dámy a pánové, lesy to je jeden z nejdůležitějších aspektů ekosystému velice důležité jsou i pro například boj proti emisím, Zároveň samozřejmě ehm, biodiverzita, ekonomika je na nich často závislá, především na místní úrovni a právě proto souhlasím s tím, co říkala komise, že musíme dělat něco na evropské úrovni, to znamená evropskou strategii připravit, která by umožnila mm, vlastníkům lesů bojovat proti požárům, proti škůdcům, proti jiným problémům. Měli bychom se věnovat této problematice na celoevropské úrovni, protože jednotlivé činnosti nejsou až tak efektivní. Ovšem samozřejmě, že souhlasím s tím, že stát by měl být tím hlavním subjektem, protože je nejblíže tomuto problému. Měla by to být podpora v oblasti koordinace, v oblasti implementace společných fondů, programu LIFE, podpora výzkumu v této oblasti, lesnictví a strategie v této oblasti by se mělo projevit i v horizontu, v programu Horizont Europe. V této oblasti jinak samozřejmě musí jít i o určitě té posílení odolnosti našich lesů proti škůdcům a nezapomínat na infrastrukturu, která je zásadní i v krizových obdobích hm, a aktivitách, které musíme například hm, zmobilizovat na národní úrovni v případě požáru. Děkuji, nyní je na řadě pan Amaro Alvaro. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Všichni víme, že smlouvy výslovně nezmiňují slovo les. Také víme, že v uplynulých letech parlament a především Evropská komise byly aktivnější v ochraně tohoto dědictví. My si myslíme, že i přes problémy, které souvisejí se zprávou lesů, které jsou tak rozdílné ve všech zemích, eh, s tím, že zemědělství je velmi rozdílné ve všech zemích, je možné mít společnou zemědělskou politiku. Tak i tady si myslíme, že je možné mít společnou zemědělskou strategii, alespoň tedy strategii. Ekologická rovnováha a zachovení životního prostředí bude jednodušší, když se do toho více zapojí obce a regiony. Myslíme si, že lesy mají i ekonomickou hodnotu. A to znamená, že na našich územích bude i více lidí. A to znamená také vyváženější rozvoj. Bylo by dobré mít eh, něco jako fond solidarity. V mé zemi se říká, že nebojujeme proti lesním požárům, ale vyhýbáme se jim, předcházíme jim a proto mám následující návrh. Vytvořme fond, který by umožnil předcházet lesním požárům. Děkuji. Virkonen Hena. Paní Hena Virkunen. Děkuji vám, pane předsedo. Je velice dobře, že vedeme tuto debatu o evropských lesích. 40 povrchu Evropy je zalesněno a lesy jsou důležité zejména v boji proti klimatickým změnám. Lesy jsou důležité dvěma způsoby. Vážou na sebe uhlík a kromě toho jsou udržitelným zdrojem přírodního bohatství. Cokoliv, co se dnes vyrábí z ropy, by se mohlo v budoucnu vyrábět z dřeva. Proto je velice důležité podporovat inovaci a výzkum. Pokud jde o odlesňování, je potřeba zdůraznit roli aktivní lesní zprávy. Ty lesy, které jsou zpravovány aktivně, nejsou tak náchylné vůči škůdcům, suchu, bouřím a tak dále. A je jasné, že jak se klima mění, tak extrémních eh, přívalových dešťů a tak dále bude neustále přibývat. A je také důležité, aby vznikla evropská databáze lesních zdrojů. To by nám pomohlo diskutovat o aktuálním stavu lesů, protože momentálně žádné takové informace nemáme. Děkuji a tím jdeme na Catch the Eye. Přihlásilo se už eh, několikero lidí, já tady mám před sebou jejich seznam. Jak víte, tak eh, máme pravidlo, že Catch the Eye máme na pět minut. Já mohu nad rámec toho ještě přidat několik dalších minut. Máme tu na seznamu osm kolegů a jako první se přihlásil pan Hedvégi Baláš. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, v naší hektické době Eh, je, je zamyšlení nad lesy, má, má, má cenu zlata. Je potřeba, eh, aby lesy mohly vzkvétat a eh, je potřeba neuvažovat v horizontu jednotlivých let, ale v horizontu 20-30 let. Více než pětina eh, povrchu Maďarska je zalesněná a v rámci vládní podpory jsou podporovány i výzkumné programy. Eh, nyní bude vysázeno dalších 22 milionů stromů. Jsou to útočiště a zdroje obživy pro mnohé druhy zvířat a je potřeba aktivně přispívat k rozvoji ekonomiky a životní kvality lidí a především k vyváženému klimatu. Právě díky znalosti toho, že les není pouze ekologickým nebo ekonomickým faktorem, ale že je také že je také významný v jiných ohledech. Kvůli tomu všemu a řečník je přerušen. Jako další má slovo paní Amo. Mikro. Mikro. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem si říct slovo, abych zdůraznila, že ochrana lesů je pořád ještě velmi nedostatečná na našem kontinentu. A jako příklad uvedu systém ochrany panenských a téměř panenských lesů. I když eh, tyto pralesy jsou jen zlomkem eh, celé zalesněné plochy, jsou eh, zásadní z hlediska ekologie a zachování druhů. Spousta těchto divokých lesů je těžena, například v Rumunsku a na Slovensku. 10 tisíc stromů je v Rumunsku vytěženo, poraženo nelegálně každý rok. Eh, měli bychom mít eh, evropský katalog původních lesů, aby jim byla zaručena dostatečná ochrana. Vědecký výbor by stanovil kritéria pro zařazení těchto lesů do tohoto katalogu. Myslím si, že by to bylo velmi přínosné. Děkuji. Pan Bogovič. Hvala za besedo. Eh, hvala za... Děkuji za slovo. Dneska hovoříme o lesích v Evropské unii. My všichni víme, že lesy jsou plícemi e, plícemi Evropy, plícemi světa, zachyc, eh, dochází k tam k zachycování uhlíku, mnoho produktů se vyrábí eh, ze dřeva. Ovšem členské země samozřejmě jsou v různých situacích, eh, pokud jde o stav lesa. U nás ve Slovensku pokrývá les 60 slovinského území. Procento zalesnění se zvyšuje, ovšem lesy samozřejmě jsou citlivé na jiné environmentální faktory, například krupobytí, škůdci, les, eh, lesní požáry a na tomto poli musíme dělat v rámci například evropských programů live mnohem více, tak aby došlo k lepší zprávě lesního hospodářství do budoucna. Michael. excuse me pane předsedající v posledním roce asi fifteen milionů hektarů lesa skončilo v plamenech. Toto je více než e, území mnoha zemí Evropské unie a emise, ke kterým došlo v tomto důsledku, mm, jsou ve větší kvantitě než, celoevro- než emise pocházející z evropských eh, odvětví. Jeden z důvodů za těmito lesními požáry je to, že nemáme dostatečnou zprávu a řízení lesního hospodářství. V takovém případě jsou tyto lesy samozřejmě velice zranitelné, před 60, 70 lety. Například ve Finsku došlo k požárům na ploše asi 100 tisíc hektarů lesa, ovšem v, od tohoto období pouze tisíc hektarů lesa skončilo v plamenech, eh, což je důsledkem udržitelného lesního hospodářství, ekologického, efektivního hospodářství, který bojuje proti požárům mm, a je efektivní i v boji proti klimatickým změnám. Dámy a pánové, prosím vás, abyste dodržovali řečnický čas, protože za prvé máme určité pravidlo, každý má jednu minutu, a po pěti, deseti vteřinách vás přeruším a za druhé poté, co se přihlásili někteří, tak já nemůžu eh, dávat eh, potom slovo dalším v rámci eh, systému modrých karet. To jenom, aby bylo jasno. Dalším řečníkem je pan Mick Wallace. Irská vláda nedávno zveřejnila plán na vytvoření 2000 hektarů nového lesa každý, re, každý rok ze 70% by mělo jít o jehličnany a z 30% o listnaté lesy. Tím se ještě rozšiřuje irská lesní politika, ale je to zásadní porušení principu biodiverzity a povede to eh, k naprosté závislosti na jehličnatých smrcích. Evropa ale nepotřebuje takovéto eh, monokultury sloužící jenom k finančnímu výdělku. Eh, potřebujeme, eh, potřebujeme rozmanitější lesy, potřebujeme eh, dřevo na stavby. 55% celkové lesní plochy v Irsku je tvořeno smrkem, takže to je obrovsky náchylné k požárům 42% veškerých smrků eh, se vrací do atmosféry v podobě eh, uhlíku. Parlament má směrnici o obnovitelných zdrojích eh, energie, což je naprosto nevědecká politika, která se chová k biomase, jako by byla uhlíkově neutrální. Paní Mortler Malíne. Vielen Dank, Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes je, toho bylo řečeno už mnoho důležitého a správného a všem by nám mělo být jasné, že evropský les samozřejmě nezachrání celosvětové klima, ale dnes dáváme najevo, že to myslíme vážně, když diskutujeme o stavu evropských lesů a že především hledáme řešení, protože les je poraženým v boji proti klima klimatickým změnám. Lesy vymírají, jak už tu bylo několikrát řečeno, a už nevážou tolik CO2. A proto je důležité, abychom brali les jakožto e, úžasnou, e, úžasný přírodní zdroj, který je potřeba chránit a který je také potřeba využívat. A závěrem bych se vyslovila proto, abychom udělali vše proto, abychom vysázeli miliony nových strojů v Evropě, abychom jim dali šanci a aby členské státy v rámci evropské strategie byly podporovány k tomu, aby, bo, aby lesnictví zavedly na svůj, na svůj pořad priorit. Děkuji. Pan Děkuji, pane slova. já jsem rád že se věnujeme tomuto důležitému tématu oproti například jiným. Eh,

Eh, měli bychom také podporovat výzkum právě proti eh, ochraně eh, vůči škůdcům kteří ničí naše lesy. těch nástrojů máme celou řadu myslím si že je dobré je používat a já jsem připraven na to i pomoci svým hlasováním zde při jednání pléna. děkuji. Chvála předsedniče, Děkuji, Vidíme, jak trpí amazonské deštné pralesy. Je to v důsledku nedostatku péče. Musíme reagovat, musíme přijmout kroky, ale musíme začít sami u sebe. Takže Zamysleme se nad tím, co můžeme dělat sami v našich zemích a musíme mít na vědomí také to, že znečišťování nezná žádné hranice a klimatické změny také ne. Příroda se neobejde bez lidí. Se, respektive příroda se obejde bez lidí, zatímco lidé bez přírody nikoli. Takže já uh, se silně stavím za to, abychom uvolnili více fondů na ochranu přírody, na přežití pralesů a lesů. To je dobrá investice a musí se udělat. Děkuji a nyní za komisi pan komisař Arias Kaněte, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a rád bych poděkoval všem poslancům a poslankyním za jejich příspěvky, které ukázaly, že všichni máme vážný zájem o evropské lesy. Evropská unie chce obnovovat a chránit lesy i v Evropské unii. Bylo to také potvrzeno v posledním sdělení o zintenzivnění opatření na ochranu a obnovu světových lesů. Trvale udržitelné lesnictví totiž může posílit odolnost těchto lesů, může nám pomoci bojovat s klimatickými změnami, zajistí zachování biologické rozmanitosti a poskytování základního, základních služeb pro občany. Nová společná zemědělská politika vytváří novou rovnováhu zodpovědnosti mezi EU a členskými státy a bude i nadále podporovat lesy na základě dlouhodobé strategie, s tím, že pochopitelně musíme brát v úvahu přechod k nízkouhlíkové ekonomice, podporu a místních lidí na venkově, podporu, podporu eh, biodiverzity a ekologických služeb. Paní von der Leyen v oblasti biodiverzity a klimatických změn učinila nové závazky a v tomto novém zeleném dílu se budeme znova zabývat eh, otázkou biodiverzity i po roce 2020, tak abychom podpořili odolnost evropských lesů. Ochrana a obnova lesů je také zvláštní prioritou i do budoucnosti. Budeme to brát v úvahu, i když budeme hovořit o novém strategickém rámci pro lesy po roce 2020. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní to byla tedy prohlášení komise o stavu lesů v Evropské unii, které je tímto uzavřeno. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je ústní otázka komisi, která se týká patentovatelnosti rostlin a základních biologických procesů. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova a já nyní předávám slovo autorovi otázky, panu Norbertu Lincovi, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové. Bezbarivý přístup k rostlinnému materiálu je základní předpoklad pro inovační sílu evropské toho odvětví pěstování rostlin a pro naše zemědělce. Je to také důležité pro genetickou rozmanitost našich rostlin. Na posledním zasedání 4.9. Eh, výboru a kdy se na tomto všichni shodli, ovšem rozhodnutím technické stížnosti Senátu Evropského patentovaného úřadu z prosince 2018 vede k tomu, že tento bezbariérový přístup je nyní ohrožen. Členové mého výboru se tedy jednomyslně dohodli, že vyšleme jasné politické poselství a proto mi dovolte, jakožto předsedovi výboru pro zemědělství tohoto parlamentu, vysvětlit kontext této naší ústní otázky, kterou jsme podložili komisi za výbor Agri podle článku 136 jednacího zádu. V roce 2015 technická stížnostní komora Evropského patentního úřadu rozhodla, že produkty které hm, patří k typických biologickým procesům, jako jsou rostliny, semena, mohou být patentovány. Na základě tohoto rozhodnutí skutečně bylo předloženo k patentování jeden druh eh, rajčat a brokolice V reakci na to v roce 2015 přijal parlament usnesení, které se zabývalo dojasnění patentového práva o rostlin, což je eh, směrnice 98 84 EG. V roce 2016 řekla komise, že nikdy nechtěla udělovat patenty na přirozené rostlinné materiály. Všechny členské státy podpořily tento výklad. E, poté došlo k internímu výkladu mezi správní radou Evropského patentového úřadu, který podpořil eh, linii komise a eh, mezi stížnostním senátem. Stížnostní senát ovšem řekl, že, by, že má být dovoleno patentovat rozplyny. Mluvčí Evropského patentského úřadu se potom obrátil o velký senát tohoto úřadu, to je poslední instance, a vyžaduje koneční, konečné rozhodnutí. V tomto v souvislosti byly předloženy písemné stížnosti a lhuta je 1.10.2019. Výbor Agri má dnes dvě otázky na Evropskou komisi. Za prvé, hodlá komise předložit písemné objasnění velkému stížnostnímu senátu patentového úřadu, které by se týkalo právě možnosti patentovat rostliny či nemožnosti patentovat, tak aby se chránil veřejný zájem a dále. Jaká opatření hodlá zavést komise pro to, aby zajistila, aby produkty, které jsou eh, jaksi výsledkem přirozených procesů, nemohly být patentovány. Naše rostlináři a naše zemědělství potřebuje jednoznačnost a jasnost právě s ohledem na jejich budoucí inovační schopnost. Děkuji, předseda. Za komisi nyní odpoví paní Běnkovská. Děkuji. Cení poslanci a poslankyně, děkuji, že jste poukázali na tuto otázku. Je skutečně nesmírně důležité, abychom v tom měli jasno. Takže začnu druhou částí vaší otázky a odpověď je poměrně prostá. Evropská komise přijala kroky k zajištění toho, aby výrobky z přírodních procesů nebyly patentovatelné. Komise byla v těsném vztahu jak s parlamentem, s radou, s členskými státy a ze zástupci průmyslu, co se týče otázky nepatentovatelnosti těchto produktů. Jak to požádal Evropský parlament ve svém usnesení komise z roku 2015-2016, komise přijala dokument týkající se právní ochrany biotechnologických záměrů a komise v této notě argumentuje, že to, co je získáno biologickými procesy, by nemělo být patentovatelné. To um, komise také ví, přivítala závěry rady z 2017 a členské státy se pak řídí touto interpretací i ve svých eh, vnitrostátních právních řádech. A nyní k první části vaší otázky. Skutečně eh, komise, která zastupuje Evropskou unii, bude představit tzv. amicus curie a to bude provedeno do lhůty 1. října a dokud Evropská patentová umluva nebude součástí našeho práva, tak je v zájmu Evropské unie, zabránit konfliktu mezi touto Evropskou patentovou umluvou a biotechnologickou směrnicí. Praktické dopady této směrnice by byly vážně narušeny, kdyby Apple mohla udělovat patenty pro témata, u nichž, které vlastně vylučuje směrnice z patentovatelnosti. Takže to bude snaha získat interpretaci Evropské patentové úmluvy v souladu se směrnicí, taky jak je to interpretováno v tom dokumentu z roku, z roku 2016. A Rada, parlament i 38 členských stran EPO eh, e eh, jsou o tom informovány. Takže komise takto podpoří jak inovativní kapacity našeho průmyslového sektoru, tak i veřejný zájem obecně. Děkuji. Nyní zahájíme rozpravu. Jako první má slovo paní Šraje Pírik. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jakožto parlament jsme koncem roku 2015 jasně požadovali, aby běžně vyvnuté rostliny nebyly prostřednictvím, nepodléhaly vlastně patentům, nebylo možné patentovat, což je důležité. Je tedy třeba, aby se skoncovalo s patentovatelností takovýchto rostlin. Prováděcím nařízení 28 odstavec 2 evropského patentového práva je stanoveno, že něco takového není možné a je to také stanoveno v prohlášení z roku 2016, jak se právě uvedla. Ale jeden nadnárodní koncert to napadl v té stížnostním senátu EPA a e, tento senát rozhodl v roce 2016, že to pravidlo není platné. To ovšem není možné. Technická stížnost sama o sobě nemůže řešit otázku takovéto povahy. Prohlášení komise jasně říká, že ani rada, ani komise si nepřejí zaručovat pomocí této směrnice patentovatelnost přirozených znaků či důležitých biologických postupů. Je demokraticky nutné, aby Evropská komise, parlament a členské státy se, se obrátili na velký stížnostní senát EPA, neboť oni jsou samozřejmě smluvními stranami a zajistili rozumné řešení je důležité, abychom zabránili patentovatelnosti rozdíl, abychom chránili práva zemědělců a rostlinářů. Pokud EPO vydá rozhodnutí této povahy, tak my se musíme bránit. Není možné, abychom patentovali život. Děkuji. Nyní pan Andrie. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Nechceme, aby biologické produkty byly patentovatelné. Je to otázka etická, politická i ekonomická výzva. Nechceme, aby nějaká bohatá nadnárodní společnost nebo agroalimentární firma představovala eh, potom překážku z hlediska možnosti výběru biologického materiálu. My jsme pro eh, genetickou rozmanitost kultur. A je důležité, abychom měli volný přístup k těmto rostlinným materiálům. To je nesmírně důležité pro šlechtění a pro zeměděl, zemědělce v Evropě, kteří jsou opět opomenuti. Je důležité, abychom samozřejmě vytvářeli eh, nové eh, odrudy, ale nechceme monopol pár velkých skupin jejichž jediným cílem je vydělávat peníze na úkor inovací a na úkor společného pokroku. Monsieur Haitema. Děkuji, pan Haitema. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážené paní komisařko, toto usnesení respektive cílem této otázky je, abychom se obětemně zabývali problematikou patentovatelnosti rostlin. Evropský patentový úřad řekl, že není možné udělovat patenty na rostliny, ale eh, je třeba to celé znovu otevřít, neboť eh, eh, šlechtitelé a občané jsou v této věci velice v nejistém postavení. To, že je například možné patentovat červenou barvu rajčat či chuť papriky, či dlouhý stonek brokolice, to je velice zvláštní. Vždyť to je něco, co přirozeně se vyskytuje v přírodě. Není to žádný vynález. Já jsem z morálního hlediska proti tomu, aby bylo možné patentovat rostliny a dělám si také starosti s ohledem, eh, jaký dopad to eh, pak nakonec bude mít. Eh, bude tady nějaká konkurence několika málo podniků, kteří si nechají patentovat vše a pak budou mít monopol například na ovoce a zeleninu což povede k vysokým cenám za tyto produkty pro spotřebitele. A také je zde třeba otázka toho, že například eh, by pak možno, do, mohlo docházet k situacím, že určitý typ červené barvy rajčat by jistí pěstitelé nemohli používat, což by jim zabranilo vytvářet nové odrůdy. To je velký, velké riziko pro naše zásobování se potravinami, neboť je třeba, aby byly neustále vyvíjeny nové odrůdy, které budou odolné možným chorobám. Já si myslím, že patent tedy není vhodným nástrojem pro takovýto typ ochrany, spíš by to mělo řešit eh, pěstitelské právo a proto vás prosím, podpořme eh, tuto otázku a vyšleme jasný signál v tom směru, že nechceme, aby byly udělovány patenty na charakteristiky rostlin. Děkuji. Děkuji nyní za zelené pan Martin Hoisling. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já si myslím, že je velmi nepříjemné, že se to musíme již po třetí takto věnovat. Již v roce 2012 jsme měli usnesení, v roce 2015 a nyní opětovně. A to proto, že Evropský patentový úřad ignoruje to, co my politicky chceme. Totiž, že prostě nechceme, abychom patentovali život. Nechceme patentovat na biologické procesy či jejich výsledky. Evropský patentovací úřad samozřejmě má zájem na to patenty udělovat, to je jasné, je to v jejich ekonomickém zájmu, ale třeba, aby zasáhla politika, tedy my. A Evropská komise musí vyvíjet energetický nátlak, neboť není možné, aby eh, nějaká instituce ignorovala rozhodnutí zákonodárců. Hovořili jsme o brokolici, o rajčatech, ale toto rozhodnutí, které přijímáme, bude mít zásadní povahu. Pokud nyní nedáme zemědělcům právo, aby využívali své odrůdy, a to je třeba vidět dlouhodobě, v tom případě čím dál tím více koncernů se bude snažit patentovat různé rostliny, zajistěvat si svá práva a ti, kteří e, vlastně potřebují tato práva nejvíce, totiž zemědělci a pěstitelé, ty

Děkuji, pan Reusen. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, to je naprosto špatný směr, kterým se to vydalo. Nedokážu to jinak popsat. Je to velmi špatné. Patentovat rostliny, čemu to povede? Jisté koncerny či podniky budou mít monopol, budou čím dál tím mocnější a my všichni za to zaplatíme vysokou cenu, příliš vysokou cenu, neboť zemědělci pak nebudou mít žádný přístup ke genetickým mm, variantám ale oni tento přístup potřebují. Je to velice důležité pro další šlechtění rostlin a vyvíjení nových odrůd. Já jsem velice rád, že se na tomto tématu takto shodujeme. Musíme vyslat jasný signál mm, směrem k úřadu EPO, že je třeba, aby co možná nejrychleji přestal patentovat rostliny. Samozřejmě šlechtění rostlin eh, v této oblasti musí existovat eh, vlastnická práva, ta musí být chráněna ale proto máme již nyní vyvážený systém, to je systém šlechtitelských práv a patenty, ty prostě nepatří do oblasti rostlin. Rostlina totiž není vynález. Rostliny patří nám všem. A měl bych to vlastně vyjádřit jinak. Rostliny vytvořil Bůh a my je můžeme pouze používat. Děkuji mnohokrát. Thank you. Děkuji. Sandra Pereira. Stále se ještě neuzdává tedy možnost eh, patentovat takové ty rostliny a vše úřad EPO takovéto typy eh, patenty na osiva uděluje. Tady se vytváří skutečné monopoly v oblasti zemědělské. Danárodní koncerny kontrolují ten trh a rozdělují si ho vlastně mezi sebe, což jde na úkor malých a středních zemědělců, Eh, na úkol inovací a na úkol eh, vlastně možnosti si zvolit eh, své výrobky, produkty pro spotřebitele. Je to tedy velice špatný směr a jak to vypadá s těmi produkty? To jsou vlastně živé organismy, které jsou měněny pomocí různých technologií a není možné, abychom vlastně chránili právem duševního vlastnictví živé organismy. Stejně tak není možné patentovat něco, co je výsledkem přírodních procesů, výsledkem křížení či selekce, což je tedy zcela přirozený biologický způsob. A ani není možné patentovat něco, co bylo vzniklo přirozeným procesem, ale v laboratoři, například tím, že byly změněny genomy. Děkuji. Pane Daniel Buda. Domnule președinte. Pane předsedo, děkuji, paní komisařka, paní komisařko, drazí kolegové. Výzkum a inovace nesmí být zablokovány správními postupy. Rozvoj tohoto sektoru a obzvlášť sektoru zemědělství závisí na výzkumu a inovacích. A nyní eh, čelíme realitě, která je jasná, to znamená roste populace, vyčerpávají se zdroje a navíc klimatické změny. A to všechno nás nutí, abychom jednali musíme identifikovat nové zdroje, abychom získali eh, stravu, výživu kvalitní pro celou populaci za přístupné ceny. A v tomto kontextu mám za to, že rostliny získané tradičními postupy eh, nemohou eh, být tímto způsobem patentovány. Ty následky by byly hrozné pro zemědělce, protože by platili daleko víc za různé odrůdy rostlin. Takže v neposlední řadě nezapomínejme na spotřebitele. Ti to v konečném důsledku všechno zaplatí. Tato porušení EPO. Takže je důležité, že my nemůžeme být jen nějakými hasiči, kteří budou zasahovat pokaždé, kde se někdo snaží patentovat přírodní proces komise musí předat jasné poselství, že tyto přírodní procesy nemohou být žádným způsobem patentovány. Děkuji. Nyní pan Paulo de Castro, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dneska Eh, zde hovoříme o velice důležitém problému. Měli bychom snížit dopad zemědělství na životní prostředí. Rozhodnutí EPO je pro nás nepřijatelné, nemůžeme takto omezit dostupnost biologického materiálu. Nemůžeme ohrozit také schopnost našich laboratoří pracovat to tež platí pro naše zemědělce a následně i pro evropské občany. Takže prosím, vstupte do toho co nejrychleji, paní komisařko. Vyhněme se této situaci, kdy bychom do toho museli znova zasahovat my jako zákonodárci. Zemědělství bude hrát stále důležitější roli v boji proti klimatickým změnám novými technologiemi právě můžeme použít zemědělství dobrým a správným způsobem. Paní Ulrike Miller, prosím. Pane předsedo, paní komisařko, rozhodnutí technického stížnostního senátu Evropského patentovacího úřadu udělovat patenty na rostliny, které jsou výsledkem klasického šlechtění, je z pohledu zemědělců naprosto nepochopitelný. Bezbarevý přístup k osivu je pro mě důležité proto, aby byly uchovány inovativní schopnosti evropských šlechtitelů rostlin. přejí si rozmanitost osiv v Evropě a přejí si, aby i malí šlechtitelé měli i nadále přístup ke genetickým zdrojům. Svobodný přístup k osivu je také klíčový prvek pro to, aby mohly být šlechtěny nové odrůdy, které obstojí i v podmínkách klimatických změn. Já tedy doufám, že velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu své toto rozhodní zreviduje, tak aby v budoucnu nebylo možné udělovat patenty na rostliny. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Bito. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, kolegyně a kolegové. Zelení vždy se stavěli proti tomu, aby byly tyto uh, biologické procesy patentovatelné. Myslím si, že si všichni dohodneme, co se týče obsahu. Co se týče formy, tak tam si myslím, že to je ještě složitější. Kdo má ustanovovat zákon, zákony v Evropské unii? Evropský parlament a rada, anebo EPO? Už desítky let tady tímto způsobem jsou nelegálně získávány patenty jako třeba na rajčata nebo na brokolice a v poslední době i na určitá zvířata jako třeba na lososy. Není prostě možné, abychom museli věnovat všechny peníze do toho, abychom mohli pěstovat jenom jednu odrůdu. Měli bychom být schopni používat tyto, tato osiva tak, abychom podporovali biologickou rozmanitost. A následně už jsme tak učinili konců v biologickém zemědělství a ukázali jsme, jak je to efektivní. Je potřeba na všech úrovních bojovat v tomto proti nadnárodním společnostem. Řečník byl přerušen a následuje pan Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. EPO říkalo, že je možné a zeleninu jako třeba rajčata nebo brokolici patentovat. A vedlo to k velkým protestům. V roce 2018 ale bohužel stížnostní senát rozhodl pro ten postoj z roku 2015. Jako člen zemědělského výboru žádám komisi a parlament, aby protestovali proti EPO. Je potřeba jasně říci, že stojíme proti tomu, aby byly patentovány živé organismy. Je potřeba bojovat proti silným lobby. Je potřeba zachovávat biodiverzitu. Je potřeba chránit spotřebitele a zemědělce. Ti všichni závisí na nás. Chci jenom připomenout, že už teď máme právní ochranu osiv, které vznikly na základě eh, výzkumu a to je dalek, daleko lépe respektuje práva zemědělců než nějaký patent. Köszönöm szépen. Sok szeretettel szeretném önöket. Děkuji mnohokrát. V prvé řadě mnohokrát eh, děkuji za slovo. Zdravím vás všechny a zdravím půl miliardy evropských občanů. Nyní má slovo pan López Aguilar, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát vám všem za minutu ticha za oběti ve Španělsku v důsledku nepřízně počasí. Je jasné, že toto usnesení je velice důležité. Nemůžeme jít proti zákonodárci s ohledem na patenty a přírodní procesy, neboť toto rozhodnutí škodí zejména zemědělcům, inovacím. Já si myslím, že ten stížností Senát, EPA eh, se dopustili jistého, jistého omylu či chyby. Zároveň samozřejmě nemůžeme nějakým způsobem napadat evropský patentovací systém, který dobře funguje. Jeden omyl nemůže spochybnit celý patentovací systém, eh, který jinak velice dobře slouží Evropě i našim zemědělcům. Děkuji. Děkuji a nyní pan Házeka. miliard jár je er leven... Děkuji. 4 miliardy let už trvá život na této planetě a život nikdo nevlastní. To by nemělo být možné. Celá ta myšlenka, že můžete patentovat zvířata, rostliny či biologické procesy, je opravdu podivná a přitom se to děje. Takže třeba patent na lososa nebo pstruha, nebo na nějakou konkrétní rostlinu, která má rostlina, která, nebo ta ryba má určitý poměr tuku a tak dále. Ale přitom tyto rostliny nejsou vynálezy, jsou to organismy. A v důsledku odporu a aktivizace občanů a pře, i přes eh, tento odpor a i přes to, co říká parlament, stále EPO uděluje tyto patenty těmto nadnárodním společnostem. To je nepřijatelné. Žádám komisi, aby řekla, co přesně udělá, aby tomu učinila přítrž není možné, abychom na toto dávali miliardy dotací. Černo, képviselő Děkuji. Paní Pičerno, SAD. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní komisařko, já se plně připojuji tomu i téměř jednohlasnému chóru kolegyň a kolegyní, kteří již vyslovili svou kritiku tohoto naprosto nepochopitelného rozhodnutí Evropského patentovacího úřadu. A ostatně postoj tohoto parlamentu k patentovatelnosti rostlin, které vznikly přirozenými biologickými procesy, velmi jasný a to již od roku 2015, kdy jsme zde na plenárním zasedání se jasně velkou většinou vyslovili proti takovémuto typu patentů a stejnou linii zastává i Rada a komise. Domnívám se, že co se týče politické vůle eh, zabránit takovýmto patentům, zde je to, myslím, velice jednoznačné. O té vůli pochybovat nemůžeme. Paní komisařko, my tedy na vás eh, apelujeme, apelujeme na komisi, prosím, pozdvihněte svůj hlas a prosaďte se v té závěrečné fázi tohoto procesu u Evropského patentovacího úřadu tak, aby e, rozmanitost osiva a přístup k osivu byl chráněn a samozřejmě také obecný zájem veřejných občanů. Děkuji. Nyní Karen Melchior za Renew. Mange Děkuji mnohokrát. V roce 2014 proběhly volby do Evropského parlamentu a zároveň referendum v Dánsku o přistoupení k Evropské patentové úmluvě. Referendum jsme vyhráli, přistoupili jsme k této úmluvě a já jsem tvrdila, že musíme trvat na tom, aby nebyly patentovatelné živé organismy. Pokud EPO nepochopilo naše jasné signály, možná to budeme muset říct ještě víc tvrdě. Na Jamajce máme uh, v podstatě přírodní druh papriky, která je odolná vůči řadě škůdců a teď tu odolnost má někdo opatentovanou. Toto je otázka, která je zásadní nejen pro šlechtitele, ale také pro celou demokracii. Děkuji. A nyní paní Víne. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rajčata nejsou stroje a brokolice. Není technický postup a proto není možné udělovat patenty na život, na potraviny. To jsou vlastně prostředky pro život. Proto nechápu ten výklad Evropského patentovacího úřadu k patentovému právu. Když to zde bylo řečeno, je tady velké nebezpečí, reálné nebezpečí, že šlechtitelé, pěstitelé a také zemědělci již nebudou mít volný přístup k druhům rostlin, monopol několika málo producentů osiv hrozí, kteří eh, nebudou mít jiný cíl než maximalizace zisku. Toto musíme eh, vidět jasně, toto nebezpečí a musíme mu zabránit. Jasně vidím, že EPO prostě nemá Mm, mu nejde o politickou vůli či o blaho občanů, ale jen o své vlastní zájmy. A s velkým zájmem jsem vzala na vědomí, že dezignovací komisař pro zemědělství pan Vončikovský v roce 2015, když byl evropským poslancem, tak tehdy se jasně vyslovil proti patentovatelnosti rostlin. A já tedy vyzývám, abychom prosadili vůli Evropského parlamentu a abychom odpovědějícím způsobem tedy postupovali na uh, Evropském patentovací. Děkuji. Nyní pan Tarabela, prosím. Paní předsedkyně, paní komisařko, je to opravdu ne, nepřijatelné a nebezpečné, aby nadnárodní seminářské firmy měly monopol na život a i na pokrok svých inovací. Není to jenom právní problém, je to také etický a morální problém. A chci připomenout, že v březnu na Radě ministrů řada členských států, tedy vlády, podpořili výklad Evropské komise z roku 2016, ze kterého vyplývalo, že produkty základních biologických procesů nemohou být patentovatelné. Takovéto produkty by neměly být tedy patentovatelné a to je nejlepší záruka, aby byly stále k dispozici všechny různé odrůdy pro naše zemědělce. Děkuji. Děkuji a nyní má, na, má slovo paní Aguilera také za SAD. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nyní na závěr debaty bych se ráda připojila ke kolegům. V podstatě všechny frakce zde v sále se vyjádřily stejně, a téměř všichni kolegové. A stejná situace je i na výboru pro zemědělství. Přejeme si říci komisi, a tímto tedy se obracíme na vás, paní Běnkovská, přejeme si jasné politické poselství v tom smyslu, že patentovatelnost rostlin nesmí být možná, pokud tyto odrůdy vznikly biologickými procesy. Proto musíte nezbytně něco učinit do 1. října. E, proto jsme přišli s tímto s tím usnesením a s naší ústní otázkou. To téma je velice důležité, velmi ožehavé a je třeba, abychom ukázali, že

státy a já věřím že se podaří eh, toto eh, nesmyslné opatření zrušit. děkuji. děkuji. paní předsedkyně je absurdní že EPO e si myslí, že může vydávat eh, patenty na de facto přírodně se objevující eh, rostliny. Máme tady odrůdy brokolice a rajčata, které dostaly patent. I nadnárodní společnosti už nyní mají negativní dopady na naše životy. A bylo by naprosto šílené jim dovolit získat monopol nad životem a tlačit tak na eh, zemědělce a vlastně komoditizovat eh, celý náš život. Už tady, bez tak máme geneticky modifikované organismy a ty bychom také neměli tolerovat. Měli bychom žádat, aby eh, patentový, patentová organizace eh, respektovala tu umluvu, která vylučuje přírodní procesy z patentovatelnosti. Jinak je to naprosté šílenství. Děkuji a jako poslední řečník pan Herbert Torfian, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi udělila slovo. Myslím si, že v Evropě se někdy domníváme, že šlechtitelství rostlin je pouze za eh, záležitostí velkých nadnárodních koncernů, ale v Evropě tomu vůbec tak není. Je tam mnoho malých aktérů, také výzkumných ústavů a ti to se věnují šlechtitelství rostlin a ti potřebují svobodný přístup ke genovému materiálu. Je tedy důležité, aby měli k dispozici veškerý genetický materiál, který existuje v Evropě a celosvětově, aby ho mohli využívat právě pro svou šlechtitelskou činnost. Proto je důležité, abychom eh, zastavili tu snahu patentovat odrůdy. A jsem rád, že zde v této aule jsme se takto napříč politickými frakcemi shodli na tom, jak je to důležité. Měli bychom učinit vše, co je v našich silách, abychom zabránili patentovatelnosti života a rostlin, alespoň v případě, kdy byly eh, jaksi výsledkem biologických procesů. Eh, co se týče těch genetických eh, pozměněných organismů, to je jiná záležitost. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní na závěr paní komisařka Běnkovská. Děkuji za vaše slova a trváme všichni na stejné pozici bylo jasné od samého začátku, že politické poselství, které chci vyslat, je, že rostliny získané biologickými postupy by neměly být patentovatelné. Mohu vás jen ujistit o tom, že se pokusíme zahájit eh, diskuzi s EPO a budeme mít velmi aktivní roli, abychom obnovili právní jistotu, protože víme, že je to důležité pro všechny aktéry v tomto sektoru. A samozřejmě chceme zachovat také zájmy evropských zemědělců, veřejnosti a chceme také obnovit jaksi eh, ten zdravý rozum. Takže děkujeme za eh, tuto diskuzi, protože to, je, eh, to nám dodává sílu do budoucích jednání. Děkuji. A tím uzavírám tuto rozpravu a přicházíme k dalšímu bodu což je prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k situaci v Hongkongu. Ovšem, před rozpravou na toto téma my prosím eh, naslouchejte bedlivě, nasaďte si případně sluchátka, protože chci říct něco k, této plena, k tomuto plenárnímu zasedání, ale tento týden. Eh, testujeme nový systém KGI a modrých karet Eh, chceme požádat, abyste eh, nám k tomu eh, případně dali elektronický signál. To znamená, každý poslanec k tomu dostal e-mail. Pokud si chcete vzít slovo, můžete použít svoji elektronickou kartu. A má otázka na vás je následující. Pokud si chcete vzít slovo v rámci postupu Catch the Eye nebo se na něco zeptat v rámci modré karty, tak prosím mějte sebou tu elektronickou kartu. A samozřejmě to bude pouze testovací období, takže stále se můžete i hlásit, ale chceme zvýšit naší efektivitu a do budoucna zavést elektronický systém. Děkuji. Takže mě musíme prověřit tento systém v průběhu další rozpravy, takže pokud budete chtít slovo v každý a v nadcházející rozpravě nebo vznést modrou kartu, tak prosím použijte k tomu a tu elektronickou kartu, kterou máte. A teď už dám slovo paní Běnkovské, která nám eh, přednese toto prohlášení k situaci v Hongkongu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Ráda bych vám předložila Další informace k situaci v Hongkongu za paní vysokou představitelku Frederico Mogherini. Během posledních pár měsíců občané Hongkongu využívali své základní právo mírově protestovat za zachování své autonomie a za zachování zhromažďovacího práva. Během léta jsme všechny strany požádali, aby přestali s násilím a aby se snažili o deeskalaci situace. Oznámení o stažení návrhu zákona a vydávání do Číny je krok správným směrem. V Hongkongu se objevilo bezprecedentní množství lidí a tyto masivní demonstrace ukázaly na jejich odhodlání. 1,7 milionu lidí 18. října vyšlo do ulic. Během posledních týdnů došlo k eskalaci situace a následně jsme byli svědky obrovského násilí, zjevně byli atakováni lidi, kteří byli náhodnými kolem, kolem jdoucími, byly používány různé zbraně proti nim a docházelo k vandalismu. To prostě není vandalismu, pardon, to není přijatelné. S tím ale, že samotné protesty byly víceméně mírumilovné a mají velkou podporu občanů Hongkongu. Evropská unie konsistentně podporuje zásadu jedné země dvou systémů. Je to zásada vyplývající z práva a je to zároveň mezinárodní závazek Číny z roku 1984, který byl ratifikován Národním kongresem Číny. Hongkong tímto získává zásadní míru autonomie a zajišťuje se dodržování základních svobod a práv občanů Hongkongu. Je to také důležité pro zachování obchodní důvěry v Hongkong, protože je to město, které je důležitým finančním centrem. Je to také důležité transportní centrum. Jedna země, dva systémy je zcela zásadní pro další pokračování Hongkongu v jeho roli. A proto Evropská unie podporuje zachování občanských práv a autonomie na Hongkongu. Je to zásadní, chceme-li zajistit blahobyt na Hongkongu, ale i Číny a tedy pevniny Číny. Zachování lidských práv, demokratických hodnot a nezávislosti justice jsou zásadní pro Hongkong a pro každodenní život jejich občanů a proto je potřeba za ně bojovat i v souladu se s, s právem a s mezinárodními závazky. 18. července Evropský parlament diskutoval o této otázce v rámci urgentních zálež, záležitostí a přijal usnesení. Evropská služba pro vnější činnost vydala tři prohlášení a 17. srpna vysoká představitelka formálně učinila prohlášení, které bylo schváleno všemi členskými státy, odmítala násilí a volala po inkluzivním dialogu, do kterého budou zapojeny všechny zainteresované strany. Vysoká představitelka o této situaci diskutovala s několika mezinárodními partnery přes léto a také vydali společné prohlášení s ministrem zahraničí Kanady. Hongkong byl také součástí neformální diskuse ministrů zahraničí v Helsinkách na konci srpna. Od té doby Karilam 4. září prohlásila, že návrh zákona, který by umožnil vydávat z Hongkongu na čínskou pevninu, bude formálně stažen. To otevírá prostor pro možné mírové vyřešení této situace. Nicméně ta situace je stále napjatá. Stále vidíme, že dochází k posilování násilí v Hongkongu a proto i nadále očekáváme, že všechny strany se nebudou, nebudou páchat napětí, eh, násilí a naopak se budou snažit dohodnout. Možná budeme potřebovat opravdu odvážné kroky, chceme-li obnovit důvěru. Obchodní důvěra a nálada investorů eh, jsou také postiženy a konec konců Hongkong je důležitým mostem mezi ekonomikou EU a Číny. Je tedy v našem společném zájmu, aby se tato situace vyvíjela dobře. A to na základě širokého dialogu se všemi zainteresovanými stranami, se kterými se najde trvalé řešení. Děkuji. Já vám také děkuji a

tito lidé si zaslouží naši podporu lidé kteří se nebojí vystoupit

Děkuji mnohokrát. Nyní paní Arena za SAD. Děkuji mnohokrát. Přestože orgány Hongkongu stáhly návrh zákona, protesty pokračují. Tento zákon je konec konců pouze jedna z pěti věcí, kterou žádají aktivisté. Miliony lidí, kteří tři měsíce protestují v ulicích, se spolehají na evropskou podporu. Základní svobody, právo se zhromažďovat, nezávislost justice, to jsou všechno věci, které musí být zajištěny. Násilí, které páchají čínské orgány proti hongkongským eh, demonstrantům, jsou zcela mimo míru a, a jsou zde porušovány mezinárodní zásady a práva. Nemůžeme se jenom na to koukat. Musíme podporovat ty, kteří bojují za lidská práva. A to míru milovně. Zdá se, že některé členské státy Evropské unie prodávaly techniku, která se následně používala k represím proti manifestantům. A především se jednalo o slzný plyn a o různé dohledné, eh, dohle, dohlížecí technologie. A proto bychom měli omezit vývoz takovýchto látek, měli bychom zajistit, aby evropské technologie nebyly účastny na porušování lidských práv. Proběhly dva měsíce, my jsme v Evropském parlamentu k tomu měli poslední slyšení, byli, mluvili jsme s protestanty, kteří se nebojí už jenom o svobodu, ale o život. Co jim můžeme konkrétně na to odpovědět? Děkuji. Nyní paní Waltmans z Renew Europe. Mikro. Sorry. Mikrofon. Nebyl zapnutý. Teď už je. Vážený paní, paní komisařko, vážená paní předsedkyně, 15 týdnů tak dlouho již trvají demonstrace v Hongkongu. Účastní se jich eh, miliony osob. Eh, tito lidé vyšli pokojně do ulic a požadují více demokracie, více respektu pro svá politická práva, to již kolegové řekli. A co dostávají jakožto odpověď? jako odpověď eh, dostávají represe, slzný plyn. A svévolné policejní násilí. A to zastrašování, represe a zatýkání. Musíme něco učinit, ještě tady řekli mnozí. Jedna země, dva systémy. Je dobré, že e, ten zákon e, e, vydávací byl stažen, ale demonstranté požadují více. Je třeba, aby se krize řešila demokratickým způsobem. Musíme říct že Pekingu, že interní záležitosti již nejsou interními záležitostmi, pokud se nedodržují všeobecná lidská práva. A dvě konkrétní otázky, paní komisařko. Jak chcete opětovně zahájit dialog s Čínou? My si přejeme, aby ten protestní proces mohl pokojně pokračovat a zároveň musí dojít k nezávislému šetření, eh, vyšetření policejního násilí. Je třeba, aby demonstranti mohli pokojně demonstrovat a aby se nemuseli obávat o své životy. Pan Butikofer za zelené. Před dvěma týdny jsem navštívil Hongkong a pak jsem se vrátil, poté co jsem hovořil s místními lidmi a jsem o to více přesvědčen, že tento parlament udělal naprosto správně, když jsme před létem prohlásili, že stojíme při hongkongském lidu. Hnutí za demokracii a svobodu v Hongkongu stále žije a pokračuje a nadále si zaslouží naši solidaritu jedna země, dva systémy, to je něco, co nesmí být podkopáno pekingskými zásahy nebo nějakými um, mimořádnými dekrety. E, a ten zákon o vydávání, to, že byl odvolán, to nestačí. Lidé si přejí změnu. Přejí si nezávislé vyšetřování policejního násilí i násilí obecně a přejí si také všeobecné volební právo to jim bylo slíbeno před 22 lety v základním zákoně a tento slib nebyl dodržen. Peking musí tento slib splnit. My, jakožto zelení, podporujeme boj za všeobecné volební právo v Hongkongu. Demokracie musí zvítězit. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Rivière. Evropská unie, náš parlament jsou aktivní, když bdí nad eh, dodržováním demokracie v Číně. To je samozřejmě hezká praktika, eh, ale je důležité odsoudit eh, násilí, které brání lidem v jejich svobodné volbě. Ale například v Spojeném království došlo k zabránění vlastně projevu svobodné Eh, vůle obyvatel. To tež v Itálii. Nebo ve Francii máme autokratického prezidenta. A um, takže eh, je tu daleko více lidí než v Hongkongu, kteří jsou v ulicích a bojují eh, proti těmto praktikám a manévrům. To je naprosto nedůstojné našeho parlamentu a když budeme pokračovat tímto směrem, tak si odcizíme lidi a demokracie postupně zajde. Fotiga, Anna. Nyní paní Fotiga za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. My stojíme z, při hongkongském lidu. To je setrvalé postoj Evropského parlamentu od samého počátku těchto protestů, od toho únosu eh, těch ehm, kněkupců. A eh, ano, zákon o vydávání do Číny byl stažen, ale eh, obě strany by měly dodržet prohlášení deklaraci z roku 1984. Peking by měl ehm, se zdržet jakýchkoliv snah o vyvolávání provokací jak říkám, stojíme eh, při hongkongském lidu. Děkuji mnohokrát a nyní paní Velianová Ruiz, prosím. Es fin de semana 9 Děkuji. To je již 15. víkend eh, od 9 července od vypuknutí krize v Hongkongu a my vidíme, jak tam dochází k násilí. Včera jsme e, opětovně byly sledky dalších cen násilí. Například policie použila proti demonstrantům vodní děla. Je třeba jasně říci, že je třeba, aby se bylo jasně chráněno právo na demonstrace i v tak vzdálené části světa, jako je Hongkong. Proto je třeba, aby pokojní demonstranté eh, byli svobodní, nic jim nehrozilo, neboť univerzální lidská práva jsou nestizitelná a nedílná. Z tohoto důvodu chceme jasně pranířovat a kritizovat to, jakým způsobem se chová komise a parlament s ohledem na eh, dodržování lidských práv v zahraničí, což činí, ale u nás v Evropě se tato problematika tak trochu odkládá stranou. Například, když se vyjednává o obchodních dohodách s Čínou. My si přejeme, aby Evropská unie vypracovala strategický plán pro Čínu, který bude aktuální a který bude eh, jak si pokrývat všechny typy našich vztahů s touto zemí. Je třeba, abychom jasně požadovali po Číně, aby dodržovala lidská práva a toto musí eh, být solar s geopolitickými podmínkami tohoto století. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Tenant, prosím. Bez mikrofonu. Uh, micro, could you switch the micro on? Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Buď věříme v demokracii a svobodu, nebo nevěříme. Pokud nevěříme, tak potom tato diskuse nemá smysl. Pokud věříme, tak potom je to zásada, která překračuje národní i evropské hranice. Je totiž univerzální. Pokud stát páchá násilí proti protestujícím, tak je to zcela nepřijatelné. Na druhou stranu nesmí být násilní ani protestující. Když se podíváme na obsah věci, tak je to velice jednoduché. Kdo by měl rozhodovat o tom, kdo bude a Hongkongu vlast? Zapomeňme na politiku 19. století, která pořád má dopad na století 21. Odpověď musí být, že lidé z Hongkongu by měli mít stejné právo na sebeurčení jako každá jiná osoba. Děkuji. A nyní má slovo Isabel Santos za socialisté demokraty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Boj, který během posledních měsíců probíhá pokojným způsobem v ulicích Hongkongu, je momentálně bojem za svobodu slova, svobodu eh, zhromažďování, združování za lidská práva, za demokracii. Evropská unie nemůže být lhostejná vůči těmto apelům, kteří oni jaksi na nás eh, směřují jasným způsobem. Je důležité, abychom jasný, měli jasný postoj k čínským eh, úřadům a k konkrétním úřadům v tom smyslu, že musí zastavit násilí páchané na demonstranty. Je třeba, aby Evropská unie použila veškerých nástrojů, které má k dispozici pro to, aby zastavila ty tragické události, ke kterým tam dochází. A je třeba jasně říct čínským orgánům, že ta cesta, kterou je třeba zvolit, není to, aby oni pošlapovali práva demonstrantů nebo či násilným způsobem, že jediná cesta je mírové, pokojné řešení tohoto konfliktu konfliktu. Je třeba, aby eh, ty lídři eh, těch demonstrantů musí rovněž uvědomili, je třeba, aby protesty zůstaly pokojné. A není třeba, je tedy jestli třeba říct čínským orgánům, že deklarace a prohlášení nestačí, že je třeba přijít k činu, chránit svobodu projevu, chránit svobodu združování a lidská práva. Děkuji. Nyní pan Guetta z Renew Europe. Paní komisařko, paní předsedkyně, drazí kolegyně, kolegové. A chrabrost, odhodlání a neustálý boj za svobodu. To jsou uh, vlastnosti, když se vyznačuje to, co probíhá eh, v Hongkongu. Tady uh, je došlo k tomu odvolání toho zákona o vydávání do Číny, a toho dosáhli. A my musíme poblahopřát k tomuto vítězství, protože jakýkoliv e, ústupek vlády, která ignoruje lidská práva, je vítězstvím svobody pro všechny. Ale naše uspokojení na touto skutečností nestačí. Musíme podpořit e, boj za svobodu v Číně, která je jedním z našich velkých ekonomických partnerů a jednou z velkých mocností 21. století. A není to jen naše morální povinnost, ale máme to také dělat, protože můžeme. E, čínské orgány si nesmí e, dovolit tímto způsobem znepřátelit si Evropu, kterou potřebují. Naše schromáždění a naše forum je jediná instituce světa, která je dostatečně silná, nezávislá a jednotná při obhajobě lidských práv, aby se postavila tomuto režimu, který je největší, nejmodernější a nejsofist, nejvíce sofistikovaná diktatura na světě. E, brzy budeme mít možnost to e, dát jasně najevo a já apeluji na všechny politické skupiny, nás na všechny, abychom eh, udělili Sacharovou cenu panu Jelánovi Totovi, který jí byl uvězněn, eh, je to Ujgur, a ehm, je to jedna z velkých eh, postav boje za svobodu v Číně. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Rowe, prosím, za zelené. Paní předsedkyně, paní komisařko, kolegyně a kolegové. Za starých imperiálních dní si moje země myslela, že je matkou všech svobodných. Ale čí svobodu to zajistilo a kde je ta svoboda teď? Včera Protestující drželi britskou vlajku a demonstrovali v Hongkongu před britským konzulátem. A měli proto dobrý návrh, eh, pro, proto dobrý důvod, protože přece Británie pořád má povinnost bránit jejich svobody. Podle společné deklarace z roku 1984. Nedávná reakce vyslance Spojených království pro lidská práva je příliš vla, eh, vlažná. Stažení návrhu zákona nevyřešilo celý problém. Pokud Spojené království samo nebude protestovat proti utlačující reakci Číny, tak nech tak učiní alespoň Evropská unie. Buďme to my, kdo bude chránit lidská práva přes hranice a kdo bude třeba zajišťovat, Eh, všeobecné voličské, volební právo pro Hongkong. Staňme se skutečně matkou všech svobodných. A to ne tím, že budeme vytvářet říši, ale tím, že budeme proti imperiálnímu vněšování protestovat. Děkuji. A nyní pan Bonfrisko, prosím. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že je zcela jasné, že určitá lidská práva jsou prostě nedotknutelná. Na druhou stranu vidíme, že v Číně, v Hongkongu dotčena byla. Vidíme, že jsou ponižována, že jsou podkopávána. Vidíme, že stát zasahuje do různých oblastí soukromého života svých občanů. Carrie Lam, je představitelkou Hongkongu. V Hongkongu je velmi málo lidí, kteří byli uh, násilní a proti nim stojí státní moc, která je protidemokratická. A když se podíváme na to, jak koná policie, jak koná stát, vidíme, že tady probíhají tvrdé čínské kontroly, že situace je nehumánní a my na to musíme reagovat a to bez jakéhokoliv ostychu a musíme zcela tvrdě politicky prohlásit, že tato situace je nepřijatelná. A zároveň také musíme trvat na tom, aby bylo uznáváno specifické postavení Hongkongu a aby byl vytvořen skutečný rámec eh, i v rámci našich vztahů s Čínou. Děkuji. Děkuji. Já si skutečně přeji, abychom se bavili o právním státu a demokracii v třetích zemích. Ano, jistě. Ale pomysleme na nedostatek eh, té právního státu v, i u nás, třeba v Chorvatsku, kde se lidé domnívají většinově, že v Chorvatsku vládne korupce. 76% občanů soudí, že máme eh, špatný nebo extrémně špatný soudní systém. To monitorování eh, prostě nestačilo před vstupem do Evropské unie. Dnes pracuji, pracoval jsem v chorvatské justici jako soudce obchodního soudu po 9 let a mohu potvrdit z osobní zkušeností, že chorvatská společnost je neuvěřitelným způsobem skorumpovaná. A musíme nejprve vyřešit tento problém. Musí to řešit všechny evropské instituce, včetně Evropského parlamentu. Musíme vyřešit problém právního státu v Evropské unii samotné a pak máme právo hovořit o jiných. Děkuji. A slovo má paní Nina Jill, prosím. Děkuji. Občané vyšli do ulic, aby tak využili svého práva na mírový protest. A místo toho je čekala brutalita, slzný plyn a gumové projektily. Je to boj za demokracii a lidská práva. Jejich hodnoty jsou naše hodnoty, přijímají obrovská rizika, vystavují všem svůj, eh, své zdraví, svůj život, svá živobytí. A eh, služba pro vnější činnost musí eh, skutečně využít všechny prostředky, které má, aby se postavila za Eh, obyvatelé Hongkongu, aby dosáhli všeobecného volebního práva. Máme určité páky, například zrušení Hongkongu eh, a určitých eh, statutů, a, které mu byly uděleny. Chci připomenout čínské vládě a hongkongské vládě, že mají závazek udržovat ten princip dvou systémů v jedné zemi. A k tomu se přece připojili, když eh, dostali samozprávu eh, od eh, Spojeného království v roce 1997. Takže musíme je chránit, ehm, každopádně musíme jim případně dát útočiště v Evropě, kdyby ho potřebovali. Děkuji. A nyní pan Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Dnes hovoříme o situaci v Hongkongu. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že chráníme zásadu jedna země, dva systémy. My všichni známe prohlášení paní vysoké představitelky a kanadského ministra zahraničí a myslím si, že je můžeme podpořit v tom, kdy oni vyzývají vládu Hongkongu a čínské orgány k tomu, aby chránili ústavu a chránili základní práva a že je třeba veškeré nepokoje řešit pouze prostřednictvím intenzivního dialogu. Požadavky nezávislého prošetření těch násilných incidentů ze strany policie tak jak e, nyní byly navrženy Velkou Británii, myslím, jedna možnost, jak postupovat. Je také třeba hledět na to, že není možné stále tlačit čínskou vládu do defenzivy. Je třeba, aby byla ochotna se zabývat e, lidskoprávními otázkami v, v Hongkongu i e, společně s mezinárodním společenstvím. Strategická diplomacie, která by umožnila čínské vládě otevřít dialog bez ztráty tváře by podle mne mnohl vést právě k těm výsledkům, kteří si přejí demonstranti v Hongkongu, tak abychom zabránili další strašlivé katastrofě, které došlo na náměstí Tiangmen. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní pan Pikola za socialisté demokraty, který je poslední, kdo se přihlásil k projevu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. 100 dní již jsme svědky této krize v Hongkongu. Jde v podstatě o to, abychom dodrželi zásadu dva systémy, jedna země. Ten kontroverzní zákon byl tedy stažen již není možné vydávat pořady osoby do Číny, ale demonstranti i nadále demonstrují v ulicích, mají svůj seznam požadavků, požadují více demokratické svobody a zároveň požadují, aby zatčení demonstranti byli osvobozeni. K, na, v ulicích Hongkongu ovšem dochází k násilí, je tedy třeba, aby eh, hongkongské úřady respektovaly normy, které se týkají právního státu. Čína by se měla zreformovat a měla by respektovat lidská práva v souladu se svými závazky, které na sebe vzala v rámci OSN. Rovněž je třeba, aby byly nalezeny prostředky pro to, aby se skoncovalo s tím veškerým násilím. Je třeba, aby veškeří aktéři vstoupili v dialog, jinak se nám nepodaří situaci dořešit. Děkuji. Kolegové. Um, takže je to modrá karta, anebo jde o žádost k cash DI? Chcete položit otázku v rámci postupu modré karty? Modré karty. Takže, pane, pane Picula, přijímáte modrou kartu? Ano, dobrá. Takže prosím. Hvala lijepa. Kolega, kolega Picula je zgrovitost opísali střednou um, Takže kolego, vážený kolego, vy jste uh, popsal velmi výstižně situaci v Hongkongu, taky jste podal určitý historický přehled, ale vzhledem k otázce právního státu a významu Číny jakožto obchodního partnera Evropské unie, vidíme, že investice čínských investorů eh, v Evropské unii i v Chorvatsku naopak rostou. Takže jak vyřešit tuto situaci? na Já se Ano, děkuji mnohokrát za tuto otázku. Já doufám, že odpovíme všichni společně zde v Evropském parlamentu na tu otázku, jak bychom my mohli nalézt řešení pro naše vztahy s Čínou, neboť této situaci je důležité jasně Číně ukázat, že třeba, eh, aby si uvědomila, že pošlapává lidská práva, že lidská práva jsou důležitá, důležitější než zisky. Musíme jasně ukázat, že máme hodnoty, které chceme hájit a je třeba, abychom se pokusili vyvíjet nátlak na Čínu aby dodržovala lidskoprávní standardy správným způsobem. Proto bychom tedy měli si tady prostě zavést celé jednoduše priority, politické priority. Děkuji. Díky, tím končí přihlášení řečníci a catch the eye. Hlásí se pět lidí, z nichž tři se přihlásili elektronicky. Jestli máte hlasovací kartu, tak ji používejte. Kdybyste ji měli, určitě vás bude víc, takže na příště nezapomeňte hlasovací karty, abyste se mohli takto elektronicky přihlásit do diskuse. Formou modré karty anebo kečty. a Pan Polčák, prosím. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem se zrovna přihlásil elektronicky. Eh, podle mého názoru my musíme podpořit eh,

ale náš hlas myslím že by dnes měl podpořit demokracii v hongkongu a pokojné protestující protože ta spirála násilí a provokací eh, která byla roztočena v hongkongu je skutečně nebezpečná

Spolu s dalšími britskými socialisty a demokraty, eh, členové eh, Labour a aktivisté za demokracii, já jsem podepsala otevřený dopis, eh, v němž vyjadřujeme solidaritu s Hongkongem, podporujeme jejich protesty proti útoku na demokratická práva, proti útlaku a proti nerovnosti. Podporujeme také pět eh, požadavků, to znamená za ukončení represí a opatření, které mají řešit policejní stát a demokracii, včetně vlády, která bude volená na základě všeobecného volebního eh, práva. A také odborová hnutí v celém světě by měla eh, zorganizovat projevy podpory s hongkongským zápasem za demokracii. Podporujeme nezávislé pracující pracovníky kteří eh, se podílí na těchto procesech. A eh, ti eh, pracovníci Cafe Pacific, Cafe Pacific, kteří byli propuštěni za to, že podpořili pro, protesty, tak musí být vráceni na své posty. Bitva o ochranu všech pracovníků, včetně migrantů, je neoddělitelná od toho, s čím prochází naši bratři a sestry v Hongkongu. Děkuji. A nyní pan Valas. Ten, je tu nedostatek vyváženosti, protože ne všechny protesty v Hongkongu byly eh, pokojné. Někteří mají vazby na krajní pravici a také se podíleli na dezinformacích miliony dolarů z, eh, Americk, z Ameriky, ze Spojených států, skupin, které se snaží měnit režim a tak dále. Protičínská hnutí dokonce eh, se je fotografie jedno protestujícího předáka, který se schází se zástupcem Spojených států. A e, zdá se, že ty eh, jejich roz, rostoucí nájmy a tak dále, to spíš souvisí s ekonomickým neoliberalismem. A to, že Čína má splnit tyto požadavky této cizí e, síly, to by v podstatě znamenalo vměšování se do vnitřních čínských záležitostí. To bychom eh, neměli připustit, neměli bychom se dívat na věci e, zkresleně. Eh, Děkuji paní předsedající Já jsem naprosto srozuměn s tím, co zde o Hongkongu říkáme. A zejména s ohledem na to, že je třeba chránit lidská práva a jejich dodržování v Hongkongu. rovněž souhlasím s tím, co zde bylo řečeno na adresu Číny. Co se týče našich vstupů, kdy se zastáváme lidských práv, si ale myslím, že zapomínáme na jistou věc, což je paradoxní. Asi před týden, týdnem hovořila paní Mogherini na Kubě a přesně v tu dobu eh, na tomto ostrově došlo k brutální represi, eh, která je tam neobvyklá. A paní Mogherini hovořila o Kubě, která přináší výborné výsledky, že je jakýmsi mostem mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou. A já si myslím, že je skandál, že něco takového padlo. Kuba to je diktatura, která již 60 let nerespektuje Kubánce, potlačuje své obyvatele a podporuje tyranské systémy, jaký je například v Nikaraguji či ve Venezuele. Je tedy třeba, abychom byli poněkud koherentnější. Děkuji. Děkuji a poslední řečník v rámci KGI je paní Deli. Takže od, musíme odsoudit násilí kdekoliv, zejména eh, ze strany státních aktérů. Ale je tu něco trošku selektivního ohledně této diskuze o Hongkongu a to plošné mediální pokrytí, které mají. Protože se to zjednodušeně prezentuje jako na jedné straně autoritářská Čína a na druhé straně lidé, kteří volají po demokracie a svobodě. Ale nikdy není nic tak jednoduché a prosté. Je tu celá řada vnějšího měšování a zasahování. Hodně je o tom, že životní náklady jsou obrovské ale je trochu zvláštní, že musíme jít přes půlku světa, abychom si našli místo, kde můžeme odsoudit policejní represe nebo hájit demokratická práva. Třeba ve Francii, eh, kde došlo k brutální represi či stovkám lidí, včetně trvalé ujmy na zdraví. Nebo ve Španělsku, víme, co se dělá, nic, nic se o tom neříká. Takže podporu, podporujeme Eh, propouštění vězňů eh, v Hongkongu samozřejmě, ale podporuji to též také ve Španělsku, ve Francii a ve všech dalších zemích které, v Evropě, které pošlapávají lidská práva. Děkuji a nyní má prostor paní komisařka Běňkovská, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, poslanci a poslankyně, děkuji vám za vaše vystoupení. Náš pocit a náš postoj k této problematice jste vyjádřili téměř jednohlasně. A já bych vám ráda poděkovala za to, že jste si toto téma zařadili na pořad jednání. Několikrát jste zmínili univerzální volební právo a já bych ráda připomenula, že Evropská unie podporuje uplatnění základního zákona, podle kterého by bylo možné volně volit, jak tedy do legislativní rady, tak do úřadu zprávkyně. Museli by se na tom zhodnout všechny politické zainteresované strany, jak v Hongkongu, tak v Pekingu. Když se podíváme na stávající diskusi a na předchozí diskuse z července, tak vidíme, že Evropská unie, Evropské unii velmi záleží na stabilitě Hongkongu a na prosperitě Hongkongu. ale nesmí přitom být pošlapávána základní práva. Situaci budeme sledovat, podíváme se i na dopad na rezidenty a občany Evropské unie a dopad na hospodářské zájmy v Hongkongu. Je důležitější než kdy jindy diskutovat, snažit se tuto tenzi rozptýlit, aby mohl Hongkong dále působit jako mezinárodní hub. Jménem vysoké představitelky Mogheriny bych ještě jednou chtěla poděkovat za to, že jste věnovali pozornost tomuto důležitému tématu, že jste ji zařadili na pořad jednání. A jak jste říkali mnozí, základní práva jsou univerzální a měli bychom je chránit. Děkuji. Také vám děkuji, paní komisařko. A tím uzavírám rozpravu k tomuto tématu. Dostáváme se k poslednímu bodu. A na základě článku 144 se dostáváme k jednominutovým projevům. Pan Sokol má slovo jako první. Děkuji mnohokrát. Před 30 lety, víceméně, jsme pozorovali pád berlínské zdi. Byl to konec zločinného komunistického režimu, na základě kterého se otevřely nové perspektivy pro celou Evropu, zvláště však pro Evropu střední, východní a jihovýchodní. Rozšíření Evropské unie na východ bylo úspěchem. Evropské fondy, evropské fondy soudržnosti k tomuto do značné míry přispěly. Země z východní Evropy se takto mohly transformovat, dohnat země na severu a na západě Evropy. Nyní se opět dostáváme do situace, kdy rozdíly mezi východem a západem jsou eh, v našem drobnohledu. Myslím, že to není dobré. Politika soudržnosti je jedním z úspěchů Evropské unie a i těm méně rozvinutým umožňuje získávat dostatečné finanční prostředky, aby měli rovné příležitosti konkurovat těm nejvíce rozvinutým. A to je určitě cesta i do budoucnosti. Pokud bychom negovali politiku soudržnosti, která má zajistit rovnoprávnost v Evropě, tak by to bylo opravdu velice špatné. Omlouvám se za přerušení. Nyní pan López Aguilar. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V srpnu proběhlo na Kanárských ostrovech mnoho ničivých požárů, které měly obrovské, obrovské finanční dopady. Došlo ke zničení lesů navíc v přírodní rezervaci. Tisíce hektarů byly zničeny lidé byli nuceni se z této oblasti přestěhovat. A to pár dní potom, co byly přijaty evropské nástroje a pro zvládání takovýchto situací, i třeba prostřednictvím složek civilní obrany. Španělsko dostalo pomoc. Dostali jsme k dispozici letadla, helikoptéry, také byly vyslány vojenské jednotky, které bojovaly s těmito požáry, ale musím říci, že ta struktura by měla být flexibilní a celoevropská, tak abychom mohli flexibilně poskytovat pomoc v takovýchto situacích. Je to mechanismus, po kterém už se volá velmi dlouho. Potřebujeme mít prostě k dispozici mechanismus, který nám umožní rychle reagovat na takovéto hrůzy. Děkuji mnohokrát a nyní za Renew Europe. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Evropská komise se velice snaží, a zejména pan komisař pro rozšíření, překonat napětí na západní Balkánu, zejména v Bosně a Hercegovině. Navzdory všemu se ovšem situace nezlepšila, zcela naopak. Čelíme další destabilizaci tohoto regionu. V tom kontextu bych rád potrhl jednu věc. Institucionální krize v Bosně a Hercegovině a velká cla, která byla zavedena e, na produkty e, z jiné balkánské země, je velice problematická věc, neboť to brání jakémukoliv pokroku a trvalému řešení. No, tato otázka je klíčová pro budoucnost regionu. Proto vyzývám Evropskou komisi, aby ve světle eh, voleb eh, v Srbsku a v Kosově se snažila o eh, nějaké řešení toho problému a zejména odstranění těch cel. Děkuji. Pane Alfonzi, François Alfonzi. Prezident. Paní předsedkyně, v září 2013 náš parlament prakticky jednomyslně schválil zprávu, eh, které eh, o, o tom těch regionálních jazycích v Evropě a jejich mizení. Multilingvismus už není v žádném zadání budoucí Evropské komise. A parlament se obrací také k členským státům, aby hájili své jazyky ale na teď po šesti letech není stále ratifikována eh, listina na ochranu regionálních práv. Pan Blanker, pan Macron provádí politiku, která spíše ničí eh, tyto regionální jazyky. A Evropská unie musí zasáhnout ve prospěch eh, těchto minoritních lidských práv členských států. Naše kulturní dědictví, které představují tyto jazyky, musí být hájeno i Evropským parlamentem. Já apeluji na um, e, evropský, na francouzský stát a parlament, aby uh, hájil uh, předchozí závazky a abychom zabránili tomu, že tyto regionální jazyky budou ohroženy vyhynutím. Děkuji. Pan Beně, Beně za, um, za jde. Pani, děkuji. Zpráva o budoucích generacích, kterou uznali eh, minister pro životní prostředí, byla o nebezpečnosti pesticidů v Evropě. Tato zpráva ukazuje prstem na to, že vyhodnocení pesticidů nebere v potaz všechny vědecké údaje, tak jak by to nařízení vyžadovalo. A spotřebitel evropský občan je tak naprosto legitimně zmaten. Jsou to protichudná tvrzení. Zdá se, že, jsou, že se tu některá fakta zcela záměrně skrývají. Takže je naléhavé, aby byla vypracována nezávislá studie Ehm, která umožní spotřebiteli se, se v tom skutečně vyznat a nebudou tam žádné skryté finanční zájmy. Tato studie musí být co nejvíce vyčerpávající a musí se zaměřit na endo, i na endokrinní disruptory, které pronikají všechny aspekty našeho života. Děkuji mnohokrát a nyní pan Jurgiel, prosím, máte slovo. Od trhu, ale na roku 2019 na základě unijních pravidel občané Běloruska mohou využít turistická víza, pokud stvrdí řadu podmínek. Například budou mít určité množství peněz a e, budou mít třeba rezervovaný hotel hotel. Následně se tedy zásadně snížil počet občanů Běloruska, kteří k nám přijížděli nakupovat. Dříve to byl zdroj obchodování, zdroj zaměstnání a proto bychom měli navrátit systém víz na nákupy. Protože nová pravidla jsou navíc proti duchu a zásadami východního partnerství Evropské unie. Děkuji. Köszönöm szépen. Következő hoz... Hm? A. Pan Following the vote of 17 point... Po hlasování 74 eh, milionů Britů opustit eh, Evropskou unii se zdá, že Brexit jaksi nebyl korunován úspěchem. Ehm, možná proto, že jinak by se připojili i další členské státy. Když se zeptáme li, lidí v Evropě, jestli chtějí eh, spíše dohodu o volném obchodu nebo superstát, tak bude obrovská většina ve prospěch volného obchodu. Ale proč by lidé měli dostat hlas? Demokracie je respektována pouze, když dá správnou odpověď. A co se mě týče, tak můj otec za druhé světové války byl eh, v odboji a e, jsem e, také v mé historii, je to mý e, rodiče, zahájili euroskeptické hnutí v Dánsku a také jsem se stavěl proti Maastrichtské smlouvě, takže já se nikomu nemusím dělat poklonky, co se týče boju proti, za demokracii. Ale já není apeluji

předběžné závěry evropských auditorů odmítá česká vláda zveřejnit a proto já bych poprosil eh, komisi aby zveřejnila ty finální závěry které budou vysloveny právě v případě auditů které byly prováděny na vlastnictví českého premiéra vůči společnosti agrofert. děkuji mnohokrát. Děkuji. A následuje pan za Děkuji. Skupiny s nízkým příjmem bu, na ně dopadnou jakékoliv eh, nárůsty cen potravin. Ale to, co slyším od, eh, z toho dokumentu o no deal Brexitu, tak já jsem se uh, účastnil zasedání um, členů těch uh, některých za, uh, takzvaných potravinových bank. A Ehm, v roce 2016 nikdo nechtěl vyšší ceny, nikdo by proto nehlasoval. A přitom je to realita. A premiér Johnson um, si možná pochutnal v Lucembursku na obědě, možná ne, ale ty nejchudší rodiny v Británii, které už tak eh, zápolí s tím, aby vyšly z měsíce na měsíc, budou mít ještě těžší situaci, ještě hůř se ji eh, budou živit. Takže nesnažme se zatlačit ještě více lidí pod hranici chudoby. Potřebujeme rozhodně eh, zabránit no dealu, aby nedošlo k poškození těchto lidí. Děkuji. A nyní pan Botoš z Renew Stimați colegi, Uniunea Europeană... Kolegové, Evropská unie, tento nádherný projekt, který podle mě je to nejkrásnější, co se stalo na tomto kontinentu, hovoří o nutných opatřeních na ochranu životního prostředí. Nicméně, jedna z nejdůležitějších opatření na, na natura, e, na ochranu e, zvířat i rostlin, tu je. Ale máme tu tisíce specialistů, kteří e, se mohou pustit do práce mají zkušenosti s eh, mnoha projekty v oblasti životního prostředí a dokonce některé úspěšné projekty, které se uskutečnily v partnerství mnoha různých států. A nemůžeme jen tak čekat a dívat se, jak mizí eh, jeden druh za druhým. Je na, nastal čas, aby jsme požádali komisi, aby zajistila financování pro nevládní organizace a aby se moh- lidé pustili do práce. Musíme tak činit i na tomto fóru, tak aby tyto fondy byly co nejvíce zpřístupněny na projekty všech, kdo hájí životní prostředí. Myslím, že nastal čas, abychom méně mluvili a abychom více jednali. Děkuji. Děkuji a nyní bude mít slovo paní Rowett za zelené, prosím. Dear colleagues. Kolegyně a kolegové, po více než 30 letech se Japonsko nedávno rozhodlo pokračovat ve svém hrozném a zvyku lovit velryby, což podkopává mezinárodní právo, ekologické systémy moře a biologickou rozmanitost. Tento parlament mnohokrát apeloval na Evropskou komisi, aby jednala s Japonskem a aby eh, Japonsko na základě tohoto jednání přestalo velryby lovit. Je mi líto, že dohoda o volném obchodu s Japonskem a Evropskou uní neobsahuje žádná ustanovení týkající se lovu veleryb. Nemůžeme jenom tak přihlížet zabíjení veleryb kvůli zisku. A z toho důvodu kolegové z mé strany napsali dopis a komisařce pro obchod, ve které spochybňujeme, že eh, je dodržována Japonskem kapitola o trvale udržitelném rozvoji obchodní dohody. Pakliže ne, tak ji žádáme, aby okamžitě spustila příslušné postupy, aby byla tato dohoda dodržována. Neoslavujme jenom obchodní smlouvy, pokud jsou zcela jasně proti našim jas, hlavním ekologickým kladným postupům. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Guido Rajl, prosím. Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, jsem rád, že se takto poznáváme. Já jsem zde novín a mnohému se divím. Zejména jsem se divil tomu, že v mém bytě v Bruselu v novostavbě jsem nalesl eh, klasickou žárovku. Někteří z nás si na to vzpomínají. Přesně před deseti žárovka zde byla zakázána. Eh, my jsme ji prostě zakázali. Více než to let nám tedy ukázovala své krásné teplé světlo, ale my jsme to tady zakázali. A my na místo toho jsme zavedli úsporné žárovky, ale tam je rtuť a ta není dobrá pro ekologii. Takže já si myslím, že důležité je zdravý lidský rozum. A já vidím, že v Bruselu se tady příliš neřídí těmto regulací Evropské unie. A to je dobré, neboť v Evropě máme Eh, eh, informované občany, samostatné. Tito občané by měli mít svobodu si rozhodnout sami o tom, co budou kupovat a jak budou žít ve svobodné Evropě. Děkuji. Pan Džambasky za EKR. Děkuji. Eh, milá paní předsedkyně, milí kolegové, вкарва журналисти в затвора. това е същата турция която не спазва никакви екологични норми. това е същата турция която нарушава споразумението си за... Jde o Turecko. Zde vidíme, že ta situace není vhodná. Turecko nedodržuje mnohé dohody, neprovádí je a rovněž nedodržuje dohodu, kterou má s Evropou a hrozí Evropě nelegálními přistěhovatelci. A v tomto Turecku chce Volkswagen eh, uvést do provozu další výrobní závod. To je nefér, není to možné. Ptám se ministerského předsedy Dolního Saska. Vy hovoříte krásnými slovy. A když jste eh, upřímní, když máte své krásné projevy, anebo v případu, že přesouváte produkci do zemí, které porušují lidská práva. Rád bych, aby se k tomu vyjádřila Evropská komise paní van der Leyen. Není možné takto podporovat Erdoganův režim. Děkuji. Děkuji. Tomáš za EPP. Mhm. Paní předsedkyně, děkuji. Každý den se bavíme o demokracii, lidských právech v Evropském parlamentu. A takže jsem chtěl pohovořit o tématu, které tu skutečně chybí. Hovořím o tak, eh, takzvaném eh, podněsterském regionu, eh, což je vlastně samozvaná separatistická oblast. Dochází tam k diskriminacím eh, lidí, byl jsem tam mnohokrát a jsem eh, jeden z mála politiků, kteří mají zákaz vstupu do Ruska. Právě proto, jak jsem se vyjádřil na adresu ruských vůdců, kteří tam pošlapávají základní svobody eh, občanů této oblasti. A jakožto poslanec Evropského parlamentu, který hájí demokratické hodnoty, já i my všichni máme povinnost hájit zájmy občanů této zóně prostřednictvím um, našeho eh, naší služby pro vnější činnost. To znamená, abychom jasně řekli, že ne, se nerespektují eh, práva v této zóně, kterou okupuje Rusko, ale která je součástí Republiky Moldova.

tam eh, jsou eh, některé ryby, které přežily i dinosaury, jeseteři. A musíme eh, nyní zejména se vyrovnat s tím, že některé země stále nerespektují druhy lovu a tak dále. A takových druhů je více a ehm, v některých případech jsme e, zaznamenali jen malé množství exemplářů. Například v případě e, jednoho druhu tam byly jenom samí samci a žádná samice. A e, zdá se tudíž, že evropská pravidla nefungují a já tudíž žádám velmi naléhavě parlament i komisi, aby přijali daleko tvrdší kroky na ochranu jeseterů abychom byli schopni zajistit přežití tohoto druhu, než bude příliš pozdě. Nyní paní eh, Štefanu, pan Štefanuca za Renew Europe. Předsedkyně, boj s klimatickými změnami závisí i eh, na právním státu a jeho dodržování. Uvedu několik příkladů. Například Eh, sekundární normy Evropské unie se eh, nerespektují vždy eh, článek 11 smlouvy. Tímto článkem se ten stanoví, že se má průřezově dodržovat ohled na životní prostředí ve všech politikách. Například je tu balíček mobility, eh, který eh, zavazuje, aby se eh, vracely automobily domů. Ale to vede k tomu, že dramaticky narůstají přepravy prázdných nákladních automobilů. Až 22% z těchto cest nyní budou na prázdno. A to jen zvyšuje emise CO2. Další příklad. A Vlad Botoš na to už upozornil. Evropská unie neumožňuje přístup k justici pro nevládní organizace v souladu s článkem 9.3 Arhuské úmluvy. A dnes eh, skutečně musíme eh, vyjádřit eh, tento zájem na ochraně životního prostředí. Musíme udělat náš vlastní domácí úkol a respektovat Eh, veškerá i mezinárodní práva. Děkuji mnohokrát a není má slovo paní Ryba i Chiner, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Osm mladých lidí z Alsaska, kteří strávili deset dní ve vězení jenom kvůli tomu, že se účastnili násilnost, násilné věcí. Stalo se to v Caceres, pardon, ne, ne, ne v Alsasku samozřejmě, v Caceres ve Španělsku. Jedná se tedy o situace, kdy jsou porušována základní práva osob tím, že jsou vězněni bez rozsudku. Stalo už se to několikrát v minulosti, několikrát jsme na to upozorňovali, několikrát jsme na to upozorňovali předsedu Evropské komise, předsedu rady, a Amnesty International také vyjádřili své obavy z této situace, protože dochází k případům diskriminace na základě ideologie, protože v tomto konkrétním případě se jednalo o osoby, kteří měli ideologii, která neseděla španělskému státu. A z toho důvodu je tedy nutné přijmout opatření k tomu, aby španělský stát začal dodržovat základní lidská práva podle mezinárodních umluv. Děkuji a nyní má slovo paní Sargoneza Alde. Poprosím vás o mikrofon. Ještě jednou poprosím o mikrofon. Can I do? Okay, now it's good. Okay, okay. Now it's good. Nyní to funguje výborně. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý večer, milé kolegyně milí kolegové. Já se obracím na pana předsedu Sasoliho, i když momentálně v parlamentu není, neboť on je předseda parlamentu. Já jsem eh, bedlivě naslouchala jeho projevu, eh, když u příležitosti přebíre, převzít funkce a zdálo se, že je tam jedno téma, které ho velice zajímá, to je migrace, stále se o ní hovořilo. E Hovoří se o tom, že je nutné přijímat migranty, i když většina z nich jsou ilegální migranti a nemají právo být na to přijati. Hovořil také o tom, že politika uzavřených eh, přístavů je špatná, eh, a to v době, kdy vlastně se z Itálie stal jistý uprchlický tábor celé Evropy. abych bývala očekávala více umírněnosti ne, že tady bude takovýto projev o naprosto neomezené migraci, kterou ještě podporujeme, ale eh, Podobný postoj zaujímala, zaujala i předsedkyně komise, pouze krásná slova, ale eh, celé roky Evropa v této věci nic nedělala. Přejeme si Evropu, aby nehovořila o špatné migraci, ale by spíše se soustředila na ochranu vlastních hranic, tak jak to učinil Savini v Itálii, již budu končit. Nelíbí se nám, že Evropa stále kritizuje Itálie, ale nám nepomáhá. Nečiní nic pro to, aby nám pomohla. Děkuji. Děkuji. Podle pravidla 172 v průběhu jednominutových projevů nelze vznést modrou kartu. Děkuji. Není pan Terč. Eh, Terč za EKR, kterého však nevidím v sále. V tom případě pan Basesku. EPP. Mikrofon. Paní předsedkyně. Já chci obrátit pozornost na jednu věc o které sice všichni víme, ale nemluvíme o ní. Jde o skutečnost, že v uplynulých letech Evropská unie je stále méně relevantní v globální eh, zahraniční politice a v, v globálních rozhodnutích. Takže já žádám o nastartování eh, široké diskuze v Evropském parlamentu, zejména na výboru AFET, výboru pro zahraniční otázky, a v eh, Evropské komisi debatu o řešeních, jimiž Evropská unie se může stát eh, skutečnou osou globální síly, globální moci, eh, spolu se spojený, Spojenými státy, Čínou a Ruskou federací. Když nebudeme mít tento cíl, když si ho nevytkneme, tak hrozí, že se staneme jakousi politickou a ekonomickou zónou, která eh, bude pouze pasivně přijímat dopady globalizace, aniž by se eh, jakýmkoliv způsobem podílela na jejich řízení a směřování a ovlivňování směru této globalizace. Proto myslím, že je naší povinností abychom připomněli tuto skutečnost v zájmu 500 milionů občanů, aby se mohli účastnit rozhodnutí, které utváří proces globalizace v budoucnosti. A következő hozzászóló Grappini képviselő asszony. A nyní paní Grappini. Předsedkyně, kolegové, kolegyně, já chci jen tady jak si být na poplach, pokud jde o obchod s lidmi, s dětmi, s ženami v za, v, za účelem prostituce. Já jsem, chci i napsat eh, předsedovi a komi, kom, parlamentu a komise, eh, aby došlo k okamžité intervenci, aby došlo k vyšetřování ve všech členských státech, protože jediný samotný stát nemůže nikdy tento problém vyřešit, protože je přeshraniční. Takže musím potrhnout, že Evropská unie znamená i bezpečnost občanů, práva, lidská práva, a to znamená i bezpečnost života. A to zahrnuje i práva dětí, která nejsou dodržována. Dokonce i ve Finsku. Tam jsou děti, které jsou eh, institucionalizovány, a nedodržují se jejich práva, nemohou je hájit a e, takže je důležité, abychom mysleli nejenom na ekonomický rozvoj a další věci, ale také na hájení lidských práv. Dodržování lidských práv musíme e, zajistit nejenom ve východních zemích, protože ono to probíhá z východu na západ. Takže já žádám vyš, jasné vyšetřování ve všech členských státech. Děkuji. Nyní paní Jaruka za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já bych ráda přivlásil za Šopran s kolegy z Rakouska chtěl připomenout 30. výročí jednoty našeho etnika. Po 30 letech se zdá, že se na to zapomíná a že Evropská unie spíše pracuje Eh, na ekonomice, přičemž máme 100 tisíce chudých lidí, kteří nemají ani základní hygienické potřeby ošetřeny doma. A je to otázka, kterou by se měla zabývat Evropská komise ve svých prvních 100 dnech. Protože pokud nevyřešíme chudobu, tak potom naše demokracie bude bezzubým lvem, který ničeho nedokáže, nic nedokáže, nebude schopen zajít, nebude Evropská unie schopna zajistit základní práva svých osob a bude to konec konců i mít nepříjemné dopady na naši ekonomiku. Takže prosím, nezapomínejme na toto 30. výročí. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Šporek za socialisty a demokraty. Prosím. Děkuji, paní předsedající, kolegyně a kolegové. Pravděpodobně jste slyšeli o očerňovací kampani soudců a soudkyní, kteří kritizovali reformu. Lukáš Pěběk byl minist, náměstek ministra spravedlnosti, a na zá, který rezignoval na základě toho, že byly zveřejněny um, že byly zveřejněny zprávy z WhatsAppu, na základě kterého byla při, bylo jasné, že připravovali kampaň, která měla očernit tyto osoby. Nicméně nejvyšší státní zástupce je zároveň ministrem spravedlnosti, který dohlíží nad těmito kauzami. A proto je potřeba vytvořit zvláštní vyšetřovací výbor v rámci Evropského parlamentu, který zajistí, že v této věci budeme postupovat nestraně. Děkuji. Děkuji vám také. A nyní EPP, pan Evarez, prosím. Také vám děkuji. Zojdo Alvarez. Děkuji mnohokrát. Eh, já bych chtěl upozornit na strašlivé záplavy, ke kterým došlo v Andovízi, v Mursi, ve Valencii a v Almerii. Eh, záplavy naprosto vedly ke strašlivým materiálním škodám. Silnice byly zaplaveny, tisíce osob bylo evakuováno a e, také zemřelo několik osob. Je třeba, aby Evropa projevila svou solidaritu s tisíci Španělů, kteří trpí dopady těchto strašlivých záplav a proto bych chtěl na tomto místě e, přislíbit naši podporu postiženým regionům a rád bych rovněž pozdravil všechny, kteří e, pomáhali obětem. Evropský fond Solidarity by měl být zmobilizován. Evropa musí e, se snažit pomoci všemi prostředky, které mám k dispozici Španělsku v takovéto strašné dramatické situaci. A Evropa musí přispět k tomu, aby se situace co možná nejrychleji znormalizovala. Za socialisty. Děkuji, paní předsedkyně. Boj proti klimatickým změnám, obnovitelné zdroje energií, alternativní energii, to je obrovská výzva pro Unii a pro celé lidstvo. Jde o přežití, ale nemá smysl, aby to podporovaly pouze některé regiony v Evropě. Mnoho zemí v Evropské unii se chopilo tohoto úkolu, snaží se něco dělat, zavádí postupy, které budou šetřit klima, snaží se provést ekonomickou transformaci i společenskou transformaci a to úspěšně. A nyní je třeba, aby Evropská unie více podporovala národní vlády. Není možné, aby jim dávala pouze peněžní prostředky, ale jde také odbornou radu o know-how, tak aby byly využity veškeré možnosti, které existují. Nyní je na čase, abychom ve velkém v novém finančním rámci eh, dali k dispozici dost prostředků eh, na toto téma. Mm, dále. Evropská unie je industrializována pomocí uhlí. Evropská unie vznikala vlastně z té původního společenství uhlí a ocely. Mnoho lidí ztratilo své zdraví v důsledku uhlí a pro uhlí. Tady jde také o sociální historickou spravedlnost. Děkuji. A nyní pan Hajšel. Mikrofon. Eh, Köszönöm szépen, madam prezident. Mír považujeme v Evropské unii považujeme mír za samozřejmost. A domníváme se, že skutečná ta horká válka už nám nehrozí. Ale není to tak. Před 80 lety vypukla v Evropě druhá světová válka, které se říká, že po 20 leté přestávce byla jen pokračováním první světové války, jejíž příčiny se neodstranily. A útok na Polsko nacistickým eh, Německem 1. září 1941 je považován za začátek druhé světové války, ale už předtím se bojovalo jinde. Méně se už mluví o tom, co předcházelo napadení Polska. Nebyl to jen odsouzení hodný uh, pakt Mo Molotov-Ribbentrop, který uh, vyvolal mnoho eh, krvavých událostí v Evropě. Nezapomínejme ani na Mnichovskou dohodu, Mnichovský diktát. K němuž došlo rok před napadnutím Polska, v rámci kterého největší evropské demokracie, Velká Británie a Francouzsko, uvolnili ruce Hitlerovi, takže mohl za, zabrat, eh, rozbít Československo. A pak už se mu dařilo pokračovat v Drachnách Osten. A bylo to mnohem snadnější. Byla to zrada demokratického Československa, ale ani toto nezabránilo vypuknutí války. Je to pro nás eh, jakési memento, jakési připomenutí. Eh, válka nám ne, samozřejmě teď už není zisková, ale nezaručuje nám mír. Musíme ho dál hájit. Nikolau Děkuji, nyní má slovo paní Nikolau Alavános, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V celé Evropě e, jsou u moci vlády, které postupují proti právu na stávku. V Řecku nová vláda strany Nea Demokratia se snaží omezit odborářské právo, které e, snaží se tedy omezit právo na stávku, e, má se elektronicky hlasovat o tom, zda stávka bude či ne. A snaží se skutečně v konečném důsledku právo na stávku odstranit. To je jasné opatření proti lidu. Podobná opatření jsou také v Itálii, v Belgii a ve Švédsku. Evropská unie, kapitál, vlády, všichni jsou proti pracujícím a my si děláme velké obavy. Co se stane v případě nové krize? V takovémto případě dojde k dalšímu okleštění práv pracovníků, budou podkopávána a Tyto vlády se budou snažit prosazovat nebezpečná opatření. Pracující se ovšem organizují, chtějí bojovat, v Řecku je to také tak. Pracující jsou proti politice vlády bojují v rámci odborů. Odbory se snaží chránit práva pracujících a všech těch, kteří by chtěli i, i tato mm, práva omezovat. Děkuji. Děkuji. Tím jsme dospěli